Okay, uh, could we start? Kolegové, prosím, můžeme začít. Máme nabitý program, máme k dispozici velkou místnost výboru pro zahraniční záležitosti, který, která nyní bude výbor, v místnosti pro výbor pro lidská práva. Následně budeme mít společné slyšení s AFETem. Před sebou máte program, pořád našeho jednání. Máte k tomu nějaké dodatky nebo připomínky? Pokud ne, tak ho můžeme přijmout. A kromě toho jsme rozeslali zápis z 29. listopadu loňského roku. Máte k tomu nějaké doplnění, opravy? Pokud ne, tak se dostávám k oznámením předsedy. Na posledním zasedání rozšířeného běra našeho výboru jste řekli, že na rozšířeném běru, výboru AFET je potřeba zdůraznit, že Droha Plus se tedy bude rozhodovat o mnoha věcech samostatně, to znamená, že jsme se domluvili. Domluvili se ty hlavní politické skupiny a také ty, které se eh, tedy v AFETu vyslovily v tom smyslu, že do budoucna bychom se o tématech měli rozhodovat samostatně a také o tom, kdo by se měl chopit eh, zpráv z vlastní iniciativy v rámci eh, našeho výboru nebo podvýboru. Budou probíhat další další jednání mezi panem Brokem, mnou a předsedou výboru CEDE o tedy budoucích eh, politikách, které budeme společně zastávat. Já si myslím, že ta atmosféra na tom rozšířeném výboru, výboru AFED byla velmi eh, pozitivní. Bylo řečeno, že bychom tedy jako podvýbor měli mnohem více samo, eh, pracovat samostatně, ale zároveň bychom si navzájem měli napomáhat při vytváření těch programů. A kromě toho bychom se měli vyhnout tomu, abychom eh, se nějak eh, překrývali v našich programech, abychom si tedy zadávali stejná témata. Eh, ve Štrasburku se tady bude konat jednání dvou podvýborů a FETu a já vám potom řeknu, jak to vypadalo, jak to dopadlo. Kromě toho jsme řekli, že budeme pracovat na usnesení pro Radu pro lidská práva OSN v Ženevě. Měli jsme velmi užitečné jednání s některými delegáty, kteří na toto jednání jedou. To znamená, že příští týden pravděpodobně budeme mít usnesení, konsensuální usnesení, eh, ke kterému některé politické skupiny předloží pozměňovací návrhy. Musím říci, že to je usnesení, které se každý rok podobá, je v podstatě podobné každý rok, ale vzhledem k arabskému jaru je tam eh, více odstavců, konkrétních odstavců o nových úkolech, které máme před sebou. Kromě toho jsem měla setkání s panem Šulcem, novým předsedou parlamentu. Eh, bylo to velmi eh, pěkné gesto, že tedy při, přijal předsedy podvýboru takto zavčas zdůraznil, že lidská práva jsou velmi důležitá pro Evropský parlament a že je kromě toho velmi důležité zvyšovat význam parlamentu v tom, na tomto poli a přislíbil nám svoji pomoc. Kromě toho řekl, že nemá před sebou mnoho cest, že tedy neplánuje velké cesty, pojede do Číny, do Ruska, ale vzhledem k současnému eh, vzhledem k současné pracovní náplně a vzhledem k finanční stránce věci bude také hodně tady. E, možná, že na podzim, v září se s ním setkáme, budeme se, ho moc, budeme se ho moci zeptat, jaké to bylo na jeho cestách. Na úrovni míste předsedu pan Macmillan Scott e, byl opět zvolen více, více, e, místo předsedou parlamentu pro uh, lidská práva a také pro síť eh, Sacharovovy ceny. Kromě toho jsme měli jednání o finančních nástrojích, o nástroji pro eh, lidská práva a demokracii. Vytvořili jsme pracovní skupinu. Náš podvýbor ji předsedá, je v čele této pracovní skupiny a doposud jsme tedy dostali dobrá doporučení Eh, v rámci akčního plánu jsme dostali více peněz než dosud a eh, zároveň jsme tedy museli upozornit na určité změny. Ana Gomez se soustředila na eh, dopad voleb, na jejich analýzu, že to tedy musíme probírat v rámci individuálních zpráv. Včera ráno jsem se účastnila jednání eh, všech zaměstnanců, kteří se zabývají lidskými právy. Pro mě to bylo velmi zajímavé naslouchat jim, diskutovat s nimi. Zjistila jsem, že je velmi obtížné v rámci delegací Evropské, eh, Evropské unie eh, jednat tedy o tomto tématu. Je tam tedy určitá delegace, hierarchie je velmi důležité, aby měli možnost se prosadit musím říct, že najednou jsem eh, viděla naprosto jiný obrázek před sebou. Velmi to celé velmi šedivé, ale zároveň velmi důležité, relevantní. A včera, když jsem tam byla, tak to také bylo velmi relevantní, bylo to ale velmi eh, žensky orientováno, eh, bylo to pestré a mladé, pokud jde o atmosféru a o to celkové zezření. Musím říci, že lidská práva tedy musí být, být brána velmi vážně, ale že to není vždycky tak jednoduché. Já jsem na tomto místě zdůraznila, že pro nás je velmi důležité, abychom od nich měli dostatečný monitoring z našich jednání, pokud jsou tady a pokud se tady eh, jedná o delegace. Pokud jde o Radu Evropy, tak tady došlo k určité změně. Oni eh, zvolili nového komisaře pro lidská práva, stal se jim pan Mojznik z, Latvi- z Lotyšska ano. E, předtím to byl předseda e, Evropské komise proti rasismu a intoleranci. Já jsem Eh, ho tedy pozvala na naše další zasedání a také se příští týden ve Štrasburku setkám s dosavadním komisařem panem Hamaberkem a poděkuji mu za dobrou spolupráci eh, s naším výborem. Pokud jde o Rusko a Syrii, tak já jsem jako předseda podvýboru vydala 4. Eh, února tiskové prohlášení a připomněla jsem Rusku jeho zodpovědnost v rámci lidských práv pokud jde tedy o hlasování o nadcházejícím usnesení Rady bezpečnosti OSN o Sýrii. E, nicméně oni se k tomu usnesení nepřipojili. Já jsem v té tiskové zprávě také zdůraznila, že tedy e, kritizujeme e, vojenskou podporu prezidentu Asádovi. A zároveň tady bylo řečeno, že Rusko irské orgány eh, respektují demokratický proces a eh, svobodu schromáždění. Kromě toho mám jednu dobrou zprávu. Na setkání s marockým velvyslancem před několika týdny jsem tedy eh, připomněla, že bývalý šampion v boxu z Maroku byl odsouzen k smrti, ale nakonec byl osvobozen. Já jsem tedy zdůraznila, že by bylo velmi dobré, kdyby Eh, ho král mohl osvobodit a stalo se tak. To znamená, že to je velmi dobré. Eh, tato eh, věc byla vyřešena pozitivně. Kromě toho jsem napsala úřadům v Eritreji v případě Davida, Davida Izáka, kterého se mnozí z vás dlouhá léta zastávali. Je to vězněný švédský novinář, Požádala jsem delegaci Evropské unie, unie v Asmáře, aby se tímto případem zabývala, aby eh, provedla analýzu a já doufám, že tato diplomacie pomůže. Nicméně musím konstatovat, že ten případ je velmi vážný. Společně s panem Lambsdorfem, eh, <clears throat> vedoucím pracovní skupiny pro OSN se snažíme tedy mm, řešit naši návštěvu eh, ve, ve, eh, ve valném schromáždění eh, v listopadu loňského roku. Já vám tedy krátce řeknu o celé záležitosti v rámci našeho podvýboru. My jsme tedy té delegaci spolupředsedali, měli jsme několik jednání Delegace našeho podvýboru byla zastoupena paní Andrikiene a panem Zalou. Byli jsme tedy tři. A na těch jednáních v různých situacích jsme vyzdvihovali otázku lidských práv. Soustředili jsme se na eh, Blízký východ, měli jsme velmi eh, důležité jednání s velslancem Izrael, Izraele, také ze zástupci Palestiny. Eh, byla to velmi silná přesvědčivá diskuze. Šlo o to, jak tedy o palestinských územích rozhodne Rada bezpečnosti OSN a valné schromáždění OSN, jestli tedy palestinská území budou respektována, uznám, uznána jako samostatný stát v rámci OSN. Kromě Kromě toho jsme se věnovali Libii, Syrii a Egyptu a e, Dále jsme měli velmi e, zajímavé jednání s Kristofem Rosem o situaci v západní Sahaře. Samozřejmě, že v tuto chvíli nemohu e, hovořit o detailech, ale musím říci, že řekl jako základní hodnocení, že Eh, arabské jaro pravděpodobně nepřinese politické řešení tomuto konfliktu a nezlepší situaci v oblasti lidských práv. Hmm, západní Sahara bude našem programu v první polovině tohoto roku a možná, že bychom společně s Afetem s panem Brokem mohli zorganizovat jedno jednání. Jak řekl Christopher Ross, bude ochoten na toto jednání eh, přijít, ale eh, zatím za, eh, minulý rok tedy nepřišel na pozvání AFETu, nicméně bude dobré, pokud by přišel tentokrát. Konkrétně, pokud jde o lidská práva, tak jsme zjistili, že eh, představitel delegace EU eh, konstatoval, že díky arabskému radu, jaru je tady možno mít vliv na události, na hlasování ve na válném schromáždění OSN. Mění se tedy ta struktura, to postavení arabských zemí, více se tu oznávají lidská práva a eh, politika lidských práv je více zakotvena do rámce OSN, což bylo velmi pozitivní. Kromě toho velmi pozitivně hodnotili, že se podařilo tady vytvořit usnesení o Sýrii, což chtěli eh, a bylo to velmi dalekosáhlé rozhodnutí, ale jak jsme tady později zjistili, to usnesení neprošlo, nedošlo se, nedostalo se tedy eh, dál v Radě bezpečnosti, protože se zároveň mm, objevil požadavek, aby ty hm, válečné zločiny následně byly postoupeny Mezinárodnímu soudnímu tribunálu a tomuto požadavku tedy nebylo vyhověno pozitivně, nebyl pozitivně hodnocen. Další eh, náznak pozitivního vývoje spočíval v tom, že eh, se podařilo získat konkrétní speciální mechanismus a speciálního zpravodaje pro Irán. Nebylo jasné, jestli se to podaří. A kromě toho tedy eh, pozitivně hodnotili UPR řekli, že vlády jsou ochotny přijmout kritiku a jsou ochotny se tedy vystavit, vystavit kritice ze strany jiných států. V jejich hodnocení to tedy vyznělo pozitivně. Nyní tedy eh, v se dostáváme do druhého kola UPR u mnoha zemí a musíme tedy zjistit, jestli také uvedou své sliby do eh, praxe, jestli tedy naplní to, k čemu se zavázali. Potom tedy budeme moci lépe hodnotit, jestli UPR tedy mm, zapříčí nějakou konkrétní změnu. Eh, ve skutečnosti celkem to si tedy myslím, že bylo velmi dobré, že jsme měli eh, společnou delegaci DROA a AFET. Já za sebe to hodnotím velmi kladně. Pan předseda Graf Lambsdor eh, byl velmi dobrý spolupředseda, velmi dobře jsme spolupracovali. Já jsem eh, druhý den tady mm, předsedala všem jednáním, ale musím říct, že to nebyly větší problémy. Soustředili jsme se tedy na ty eh, otázky, které <clears throat> jsme měli před sebou. Graf Lamsdor tady bude ve výboru AFET informovat o těchto záležitostech 29. února. Já v tento den budu v Burmě, to znamená, že by bylo velmi dobré, paní Andrikiany, kdybyste se mohla tohoto jednání účastnit a kdybyste tedy mohla eh, se k tomu vyslovit za náš podvýbor. My... Eh, děkuji, tolik tady sdělení předsedkyně. A nyní se dostáváme eh, k prvnímu bodu na našem programu to je eh, aktuální informace a diskuse o eh, SVČ, o společném sdělení lidská práva a demokracie eh, v jádru vnější činnosti s cílem efektivnějšího přístupu. <clears throat> Takže ten, kdo si to přečte, tak si řekne, ano, to je přesně to důležité. A my na základě této zprávy budeme diskutovat o sdělení, kterou předložila Lady Ashtonová v prosinci. To je základ pro eh, naše diskusy a pro naše přínosy k těmto otázkám. Toto sdělení bylo předloženo veřejnosti i parlamentu V případě, že by toto byl ten konečný eh, postoj, jak se dívat na lidská práva, pak eh, bychom asi nebyli příliš spokojeni, že jsme neměli čas podrobně eh, a důkladně se tím zabývat a přispět k této diskusi. Máme tady určité přínosy od rozšířeného předsednictva a koncem v listopadu jsme si říkali, že to považujeme za vynikající výchozí bod, že můžeme reagovat na některé body, zdůraznit, co je pro nás důležité. Nyní vítáme to, že máme více času a že také členské státy ze své strany eh, s vyšší dynamikou se začínají zabývat těmito otázkami. Já tomu rozumím tak, že by mělo dojít k důkladnému eh, monitorování a rozebrání eh, této situace. To také byl náš bod na programu, když jsme diskutovali o výroční zprávě za rok 2010. Tehdy jsme rozhodli, že taková zpráva by také měla eh, obsahovat určité body eh, přehledu situace v oblasti lidských zpráv. Dnes dopoledne jsme rozhodli, že zpráva parlamentu o otázce lidských práv bude mít zpravodaje ze skupiny zelených, bude to pan Tavares a my teď máme to potěšení, že můžeme diskutovat o této otázce. E, máme tady e, pana kolegu, který se chce věnovat všem těmto otázkám a který bude eh, sledovat, do jaké míry tato diskuse eh, se tímto vším zabývá. Dovolte mi, abych eh, také připomněla, že my jsme předložili návrh, že koncem celého tohoto procesu přehledu situace v oblasti lidských práv, eh, by instituce měly dospět k dohodě a, nebo ke konsensu, eh, že je třeba zdůraznit, jak důležitá jsou právě lidská práva. A uvidíme, zda se to skutečně stane. Bylo by to důležité. Já jsem to také zdůraznila eh, při setkání s předsednickou zemí, s ministrem zahraničí Dánska, on proti tomu není. A tak některé členské státy nejsou proti tomu. Eh, my to věc velmi zdůrazňujeme. A teď je důležité to, abychom eh, se dohodli, jak budeme postupovat, abychom to skutečně prosadili, abychom toho skutečně dosáhli. a závazek e, by měl opravdu jasně zaznít od všech evropských institucí. Já e, to vždycky zdůrazňuji, máme už e, jenom rok a půl. A já bych opravdu byla ráda, kdybychom toho dosáhli do konce dánského předsednictví. Tak a nyní bych ráda dala slova panu Popovskému, který nás bude informovat, eh, jak pokročil v této otázce přehledu situace lidských práv. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré dopoledne. Já se eh, omlouvám, eh, že hold jsem šedivý, mám šedivé vlasy a že jsem muž, ale s tím nic nenadělám. Tak jsme teprve na začátku celého procesu. Víme, že tento proces už má nicméně určitou svou historii. A můžeme říct, že to nebylo vždy jednoduché eh, udělat tento první krok v přehledu o situaci v oblasti lidských práv. Bylo ale důležité vytvořit pevné základy ta čas, který jsme eh, věnovali tomu, že jsme soustředili názory různých eh, aktérů a subjektů, rozhodně nebyl ztracený. A eh, začali jsme již ve velmi včasné fázi při v červenci 2010 při eh, přehledu nebo setkání nevládních organizací na téma lidských práv a také jsme se setkali s nejrůznějšími jednotlivými členy i zástupci také na poslední diskusi na plenárním zasedání v prosinci jsme o tom diskutovali se eh, vysokou představitelkou. Vy jistě znáte celkový rámec společného prohlášení. Já bych chtěl připomenout hlavní body, jen připomenout ten celkový rámec. Bereme v úvahu eh, měnící se rámec v oblasti lidských práv a demokracie. A to zabýváme se tím ve čtyřech bodech. Za prvé, Eh, otázka politiky EU, jak má být naše činnost efektivnější, jak eh, působit zacíleněji, adresněji, na míru. Eh, mohl by to být postup v rámci různých kampaních, tak jak to paní Eštonová navrhla práva žen, práva dětí. To je také otázka přístupu k sousedství sousedství EU, eh, e ale i za rámec sousedství. Za druhé, eh, společný přístup eh, k politice lidských práv, aby to bylo opravdu celostně zaměřeno a konzistentní. Máme tady různé oblasti politiky, které velice často musí postupovat izolovaně. Obchod, řešení konfliktů, boj proti terorismu, otázka svobody, bezpečnosti, justice. Také mm, ze zprávě, zprávě Kofi Anana jsme již konstatovali, že prostě tyto věci jsou provázané. Těžko budeme mít rozvoj bez bezpečnosti, těžko budeme mít obchod bez eh, demokracie a tak dále. Je to velice široká škála nástrojů od, rozvíjení, od eh, rozvojové spolupráce až po spolupráci v oblasti lidských práv. Za třetí, sdělení zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet partnerství bilaterálně, multilaterálně, je třeba maximalizovat eh, dopad eh, dialogu na mezinárodní diskuse. A konečně pozornost eh, se věnuje také tomu, aby veškeré naše úsilí přes celou škálu politik směřovalo stejným směrem. Jeden způsob, jak toho dosáhnout, tedy jeden ze způsobů, je Eh, vycházet z eh, pracovní skupiny KOHOM eh, v Bruselu. Musíme to být na mysli, když jednáme s partnery, když komunikujeme s vnějším světem. Nic se samozřejmě nezmění, protože nenajdeme způsob, jak tyto nápady prosadit v praxi. Z komunikace to je otázka přispívání k diskusi s různými institucemi EU, aby zde byl konsistentní přístup k lidským právům a demokracii. Dalším krokem by mělo být definovat tyto myšlenky v meziinstitucionální diskusi do postupu dohodnuté v rámci EU. Celý tento postup už začal a je rozhodně velice zajímavý pro e, parlament, který jej chce ovlivnit. E, paní Eštonová v prosinci e, vysvětlila že by byl jmenován zvláštní zástupce EU pro lidská práva, eh, který by jasně profiloval EU v tomto směru. Čili některé věci se již daly do pohybu. Eh, tento týden proběhla první diskuse ve výboru pro eh, bezpečnost a spolupráci v Radě a jednala o tom, jak takový zvláštní Eh, představitel EU by měl pracovat, jak by se měl definovat jeho budoucí mandát, eh, jeho úloha vůči vnějšímu světu. Měl by zvětšovat viditelnost EU, působit ve veřejné diplomacii, eh, mít přístup k představitelům mm, vlád ve třetím světě, účastnit se různých konferencí a setkání. Samozřejmé je, že takový zvláštní představitel EU by měl rozhodně zapadnout do existující struktury. Neměl by zdvojovat práci, která je již vykonána na jiné uh, úrovni ESVČ. Eh, e Řada delegací v radě se k tomu vyjádřila. Rozhodně by bylo dobré, kdyby se takto eh, naše práce, myslím celé EU, eh, stala efektivnější. Nyní otázka mandátu. Bude to poprvé, co EU by jmenovala zvláštního zástupce na konkrétní tematické te, tematickou oblast. Vždy eh, se v eh, předchozím postupu EU soustředovala na určité zeměpisné oblasti či určitou zemi eh, a mm, byl samozřejmě vysoký představitel Javier Solana, další takový zástupce sedí po mé levici, ale tady by vlastně bylo opravdu definování tematické oblasti. To není na překážku, ale musíme to promyslet a z právního hlediska to bych sem také řekl, eh, členským státům. Musíme spolupracovat úzce s komisí, abychom ten mandát měli právně dobře definovaný, protože lidská práva je oblast, která jde eh, za rámec společné zahraniční eh, a bezpečnostní politiky. Také se diskutovalo o možnosti budoucího akčního plánu, který by byl takovou prováděcí fází eh, zprávy o lidských právech. Tady byla pozitivní reakce, nebyla možná jednomyslná, ale přece jenom převážně eh, pozitivní. My jsme tedy začali přemýšlet o tom, jaký akční plán bychom mohli formulovat a předkládáme návrhy v nejbližších týdnech. Někteří, eh, některé členské státy volali také po politickém dokumentu, třeba deklaraci nebo závěrech rady, to se ještě uvidí. Rozhodně eh, musíme si to ještě promyslet, než uděláme další krok. Promyslet, jak to bude nejefektivnější, aby se zbytečně nedělala stejná práce dvakrát, a to i v rámci dokumentu. Ale samozřejmě přijímáme všechny nápady, všechny návrhy a také beru v úvahu, co tady v parlamentu zaznělo o úloze parlamentu. Chceme rozhodně mít jistotu, že vaše práce bude začleněna. Vy máte svoji vlastní zprávu o lidských právech a my rozhodně v práci rady chceme toto zohlednit. Chceme zohlednit přínos všech evropských institucí, to je rozhodně naším cílem. Mnoho členských států uvažuje stejným způsobem, čili máme dobrý základ pro další práci. Pokud je o časový harmonogram, členské státy nás povzbudili, ostatně i my si to také přejeme, abychom finalizovali následnou práci eh, ve věci mandátu i akčního plánu do konce června tohoto roku. To znamená do konce dánského předsednictví. Když eh, hovořím o tomto procesu, tak eh, bych řekl, že tady je jeden důležitý termín, což bude diskuse zahraničních ministrů na neformálním zasedání v Kodani, na takzvaném Gymnichu. Eh, to bude 9. března. Paní Aštonová navrhuje takovou možnost ministerské diskuse, aniž by se nutně musel již definovat akční plán. Byla by to všeobecná diskuse o lidských právech a to dostalo velice eh, dobrou reakci ze strany ministrů projednat tyto věci na neformálním zasedání takže časový harmonogram je velmi náročný, ale myslíme si, že je reálný. A velice se těšíme, že se dozvíme vaše návrhy, vaše názory eh, na to, jaké, jak by měly vypadat další kroky. A těšíme se také na vaše názory na sdělení. Já bych chtěl ještě jednou zopakovat, co jsem řekl na začátku že sdělení bylo prostě prvním krokem, to bylo to zahájení, to byla příležitost pro vysokou představitelku, aby jasně definovala eh, věci, jak ona chce přispět eh, k oblasti lidských práv, což by mělo být eh, konsistentním úsilím všech institucí. Děkuji vám. Děkuji, pane Popovský. A já vám velice děkuji. A než dám slovo eh, Davidovi Nikolsovi eh, z, ze sítě eh, organizací pro lidská práva, tak chci připomenout toto. Pan Popovský řekl, že termínem je červen. Podle sekretariátu, vzhledem k tomu, že jsme již definovali zpravodaje, pak by bylo možné, abychom i my v parlamentu schválili eh, také na červnové plenárce naši parlamentní zprávu o lidských právech. Čili eh, se všemi těmi schůzemi, které nás čekají, musíme eh, se snažit ty věci časově koordinovat. Prosím, David Nichols. Thank you very much. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Je to moje první příležitost promluvit k vám jako podvýboru. A tak eh, za doby vašeho eh, předsednictví ve výboru, takže vám blahopřeji k zvolení a doufám, že budeme dobře spolupracovat. Pokud jde o to sdělení, myslím si, že Mnozí z nás, kdo na tom pracovali eh, v minulých letech, pravděpodobně budou souhlasit s tím, co řekl pan Popovský na počátku. Nebyl to jednoduchý proces v minulých letech a někdy se tu objevovaly velmi frustrující momenty. To znamená, že na jedné straně jsem povzbuzen, ale na druhé straně jsem trochu znepokojen tím, že máme na stole dokument, který vlastně má znamenat e, začátek e, nového procesu a zároveň tady má přinést odpovědi na různé otázky. Je to dokument, který pravděpodobně vznáší více otázek, než přináší odpovědí a proto budeme mít eh, během nadcházejících šesti měsíců příležitost diskutovat o těchto otázkách. Společně se všemi institucemi, společně s parlamentem a také občanskou společností. Je velmi důležité, abychom ty odpovědi našli poměrně eh, rychle, protože my jsme tedy diskutovali o e, otázkách lidských práv v minulých letech a e, stálo to mnoho času, který už bychom měli raději věnovat do provádění té politiky. To znamená, že e, to se týká lidí jak v institucích, tak v občanské společnosti. Potřebujeme tedy politiku, kterou bychom mohli provádět na konci dánského předsednictví. To sdělení, jak jsem řekl, spíše pokládá otázky, než aby přinášelo odpovědi. Rád bych tedy se vrátil k dokumentu, který jsme představili loni v eh, říjnu. My jsme tedy předložili osm bodů, které podle našeho názoru jsou minimální požadavky na efektivní a soudržnou politiku lidských práv. Jsou to minimální požadavky, které bychom rádi viděli na konci toho procesu přeskumu. Pokud se podíváme na těch osm bodů, tak zjistíme, že došlo k určitému pokroku v několika těch bodů, bodech, nicméně mám pocit, že jsme ještě nedospěli eh, na vrchol. Pokud dovolíte, tak si dovolím některé z těch eh, bodů projít. První věc strategie by měla jasně konstatovat, že lidská práva jsou mezinárodním právním standardem, že se to netýká pouze Evropské unie a evropského prostoru minulých letech jsme zažili zhoršenou situaci, pokud jde o jazyk, který evropské instituce používaly mm, v oblasti eh, lidských práv. To znamená, že jsme se trošku odklonili od toho konceptu univerzálních práv a spíše jsme hovořili o evropských hodnotách tomto sdělení jsme jasně konstatovali, že lidská práva jsou nedělitelná, že to jsou univerzální práva. Já si myslím, že to je dobrý krok. Druhá věc. Druhý bod, který jsme eh, v našem dokumentu zmínili, se týkal vnitřní a vnější soudržnosti politiky lidských práv. Je to tedy ten 360 stupňový, ten celostní soudržný přístup. Na tom tedy velmi eh, intenzivně pracujeme. Řešili jsme to i velmi eh, často. Snažili jsme se tedy o eh, kontrolu lidských práv v rámci Evropské unie a o zastávání se lidských práv mimo Evropskou unii. Toto sdělení tedy poprvé bra, začalo být Evropskou unii bráno vážně a to je samozřejmě velmi pozitivní a je to díky pozitivním krokům, ke kterým došlo během bel, belgického předsednictví. Skutečně poprvé vidíme, že jsme bráni, brány bráni vážně. V tom Eh, samotném sdělení tedy nejsou odpovědi, jsou tam otázky, je tam to základní téma, ale nejsou tam ty odpovědi. Určitě budeme potřebovat ještě velmi intenzivní snahu do budoucna, tak abychom mohli zjistit, jak ten mechanismus může fungovat, tak abychom se mohli věnovat lidským právům v rámci Evropské unie. Třetí bod, který jsme v našem dokumentu zmínili, se týkal toho, že lidská práva musí stát v centru eh, zahraniční politiky Evropské unie a že zároveň musí být integrována do jiných politik Evropské unie. Já si myslím, že to je ta nejdůležitější věc v rámci celého sdělení, ale není tady jasně řečeno, jak to má v praxi fungovat. Jeden ze skutečných problémů, který máme tady v rámci toho sdělení, eh, který jsme zažívali v oblasti lidských práv během několika minulých let a který není v tom sdělení vyřešen, je nedostatečná znalost uh, nebo jaké, jakýsi zmatek v tom smyslu, kdo má co dělat, jak přesně eh, tady funguje politika lidských práv, jak fungují jednotlivé osoby a to se týká především eh, lidí, kteří nejsou přímo eh, v oblasti lidských práv po celou svoji pracovní dobu. No, to znamená, že my tady pokládáme tuto otázku v rámci našeho sdělení, ale stále ještě nemáme jasnou odpověď v tom smyslu, jak bychom se tedy v našich politikách měli lidským právům věnovat. Čtvrtý bod. Úkol a role členských států při provádění politiky lidských práv, protože jsme zjistili, že členské státy jsou méně angažovány v oblasti lidských práv, a to především pokud jde o její provádění této politiky. E, tak tomu bylo během minulých let. My tady doufáme, že Rada ve své reakci na sdělení se bude věnovat právě tomuto problému. V tomto sdělení je tedy krátce zmíněna role členských států a domníváme se, že Rada a členské státy na to musí reagovat během nadcházejících šesti měsíců. Pátý bod. Trénink kvalifikace v oblasti lidských práv pro všechny zaměstnance eh, a kontrola výkonu nebo kontrola plnění úkolů v oblasti lidských práv. Trénink a kvalifikace je ve sdělení zmíněn, ale není tu, to tu zmíněno jako něco, co by mělo být povinné pro ESVČ, pro zaměstnance Evropské služby pro vnější činnost. Uh, Není tu nic tedy konkrétního řečeno o hodnocení výkonu, pokud jde o dosažení cílů v oblasti lidských práv na individuální úrovni. To znamená, že to jsou věci, které stále ještě musíme řešit a vyřešit. Šestý bod. transparentnost, zodpovědnost, a to především pokud jde o partnerství s občanskou společností a konzultace s občanskou společností. Určitě eh, je to velmi silný jazyk v rámci toho sdělení, formulujeme to velmi pregnantně. Já musím říct, že tady došlo k určité změně eh, myšlení eh, v evropských institucích, a to především po událostech arabského jara v loňském roce, kde tedy občanská společnost sehrála velmi důležitou roli a občanská společnost už je nyní nahlížena jako seriózní partner. Nicméně musím říci, že stále ještě jsou tu eh, tendence, že občanská společnost a konzultace s ní, jak v Bruselu, tak eh, jinde, bude eh, bráno jako něco, co je povinné, co si tady musíme očkrtnout, ale není to svébytná a důležitá součást celého procesu rozhodování. My jsme tedy Eh, předložili dokument, eh, který hovoří o tom, jak by ty konzultace s občanskou společností měly vypadat. My jsme to baronce Eštnové říkali už v roce 2010. My jsme tedy eh, se snažili to, aby se to dostalo ke všem institucím v rámci toho procesu přeskumu. Sedmý bod. Týká se to vysoké představitelky. Jsem velmi rád, že slyším, že tady došlo k posunu v radě v tom smyslu, že tedy Eh, speciální zástupce pro lidská práva bude eh, jmenován do konce dánského předsednictví. Samozřejmě, že by se tak mohlo stát již nyní, nemusíme tedy čekat na ukončení celého procesu, pouze eh, jsem se chtěl zmínit o dopise, který jsme poslali a který dostali členové podvýboru v kopii. Poslali jsme ho před několika týdny a vysvětlili jsme v něm, jak by měl vlastně být koncipován mandát tohoto speciálního vyslance pro lidská práva a jak by to celé mělo být chápáno jak z vnějšího, tak z vnitřního hlediska v rámci EU, tak aby do toho byly zapojeny všechny členské státy, aby to tedy bylo dobře zasazeno do celé eh, politiky lidských práv. Osmý bod, který jsme formulovali, se týkal eh, účinnosti eh, rozhodovacích procesů v rámci radě, rozhodovacích struktur v rámci radě, mm, v rámci rady, pokud jde o lidská práva. To je samozřejmě něco, co se musí setkat s odezvou rady. Je tu velmi eh, dobrý dokument, který spadá do rakouského předsednictví a který se zabývá tím, jak pracovní skupiny rady eh, by se měli tedy zabývat lidskými právy, jakým způsobem by se měli objevit na jejich programu, ale musím říct, že tento dokument nikdy nebyl žádným způsobem eh, implementován. To znamená, že to je na světě, ale stále ještě to musí, být, eh, musí to být potvrzeno radou, tak aby se to uvedlo <clears throat> do praxe. A konečně poslední bod, který jsme zmínili v říjnu loňského roku, se týkal toho, že tato strategie by měla zahrnovat všechny instituce a měla by být také pro všechny instituce závazná. Měla by to být společná strategie, která není záležitostí pouze ESVČ, komise nebo parlamentu, ale musí to být záležitost všech. To znamená, že já jsem velmi rád, že paní předsedkyně řekla, že i ona se snaží najít způsoby, jak by ten dokument mohl být uh, prezentován tak, aby byl chápán jako společný dokument všech institucí, parlamentu, ESVČ, komise, rady. Tak, abychom jasně ukázali, Eh, kdo má sehrát jakou roli při eh, provádění politiky lidských práv. Já si myslím, že to by mohlo být z mé strany všechno. Děkuji, pane Nikosy, a děkuji vám také za to, že jste tedy eh, se tím tak intenzivně zabývali v rámci celé sítě. Různé nevládní organizace samozřejmě sbírali různé znalosti, různou expertízu a je velmi užitečné a vhodné, že jste nám to tady představil. A nyní bych tedy ráda předala slovo panu zpravodaji, eh, panu Tavarisovi. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane Popovský, děkuji, pane Nikols, za vaše vystoupení. My eh, tomuto sdělení přikládáme velkou důležitost. Myslíme si, že tam jsou zajímavé eh, koncepce, které bychom chtěli rozvíjet a které by také parlament jakožto součást této diskuse dále rád rozvíjel. Považujeme to za přímo strategickou diskusi eh, o tom, jaká by měla být filozofie, metodologie a provádění politik EU o lidských právech. Já teď hovořím jako zpravodaj ze frakce Zelených a také jako koordinátor za zelené. A chci říci, že všichni v naší frakci připisují eh, tomuto tématu velkou důležitost. Začínají přemýšlet o různých eh, eh, dopadech, aspektech politiky lidské v oblasti lidských práv a samozřejmě, že Evropský parlament tradičně věnuje velkou pozornost otázce lidských práv. Ve srovnání s dalšími parlamenty, eh, poslanci Evropského parlamentu mají jedinečnou úlohu právě v otázce lidských práv. A rozhodně je způsob, přístup k této otázce výsledkem úsilí Evropského parlamentu. S tím také přistupujeme k tomuto sdělení a tak o něm eh, hovoříme v naší zprávě. Čili toto všechno je naším výchozím bodem. A teď eh, přicházíme k té eh, důležité otázce, otázce metodologie, otázce akčního plánu pan Pokovský i pan Nikols některé aspekty této otázky zmínili. Je to tedy otázka, jak eh, provádět politiku lidských práv, jak provést konzultace. To je velice důležitá otázka, protože konzultace musí být velmi důležitým bodem. Potřebujeme co nejobjektivnější informace my jsme politickou institucí, nikoli diplomatickou, ale i e, v této politické pozici musíme e, maximálně vycházet e, z objektivních údajů, spolehlivé informace a z dobré spolupráce s komisí, radou i ESVČ. Jsou některé otázky, které jsme nedávno diskutovali. Chtěl bych eh, zmínit eh, dva body, které považuji za důležité pro další úvahy. I když eh, dochází ke změnám, víme, co proběhlo v takzvaném arabském jaru, ale i v Evropě probíhají určité změny. Především jsou tady institucionální změny po přijetí Lisabonské smlouvy, ale také je tady otázka krize a jejího dopadu eh, na Evropskou unii mm, a v tom dopadu, eh, který to má na evropskou politiku. Na první pohled eh, to vypadá, že to nemá moc co dělat eh, s politikou lidských práv, ale ve skutečnosti to má hodně velký vliv. Různí partneři eh, všude po světě, různé regionální bloky jsou ovlivněny změnami v politice EU. Krize přinesla také určitou závislost na ekonomické podpoře, na politické koordinaci, na dialogu s třetími zeměmi. To je rozhodně věc, o které musí EU přemýšlet. Jak být agilnější, jak být eh, efektivnější i v době krize. Někteří partneři ve světě Eh, se projevují aktivněji, ale plně se to ještě neprojevuje v eh, oblasti lidských práv. My v parlamentu často říkáme, že tady jsou různé signály pro Evropu. Evropa bude eh, důvěryhodnější, když začneme před vlastními dveřmi. A my to také samozřejmě o tom diskutujeme v parlamentu, ale i když začínáme před vlastními dveřmi, například, jak naše podniky se chovají mimo území EU. To je také otázka naší sociální ehm, odpovědnosti. Někdy vlastně to může trošku podkopávat úsilí, které vedou eh, naše instituce eh, všude po světě. Velmi vítám Eh, konstatování, že musíme být efektivní, musíme mít eh, určitý časový horizont pro diskusi takového eh, textu. Vidím, že instituce směřují k politické deklaraci, což si myslím, že by bylo velmi užitečné pro Eh, všechny je důležité eh, najít nějaký průsečík a eh, vydat společný dokument. Myslím, že tak můžeme být velmi konstruktivní, produktivní z hlediska obsahu. Musí to být nejen politická deklarace, musí to být opravdu dokument, který má hmatatelný obsah, a myslím, že všichni jsou připraveni na tom pracovat. A já myslím, že nadcházející měsíce budou v tomto směru velmi produktivní a přinesou nám celou řadu nápadů. Tak se těším na velmi užitečnou spolupráci v této věci. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Howitt. Děkuji. Já o tomto Eh, diskutuji s vámi již po druhé v tom výboru a jsem velmi rád, že jsme tedy mohli na tom pracovat eh, dlouhá léta. Eh, my jsme byli trochu kritičtí vzhledem k vám, pokud jde o procedurální otázky. Já chci vás ujistit, že pokud jde o input, který tedy řekli naši předsedové, můžeme říci, že ta zpráva tedy byla schválena v v Radě pro lidská práva. Příští týden to bude na pořadu jednání parlamentu, že na tom tedy všichni pracujeme, tak abychom eh, zajistili, že eh, z toho vzejde soudržné poselství, soudržná práce a že tedy všechny mm, otázky důležité pro parlament v tom budou dostatečným způsobem zohledněny. A rád bych vám tedy řekl, že eh, chceme jako parlament vyslat velmi jasné poselství. Já tedy velmi kladně hodnotím to, co řekl dneska dopoledne pan Popovský. Myslím si, že je velmi důležité říci, že ten dokument baronky Eštnové je velmi důležitý a velmi dobrý, pokud jde o e, ty základní hodnoty. My jako Evropská unie hovoříme o lidských právech, ale nikdy jsme nebyli dostatečně e, přímí pokud jde o respekt vůči lidským právům eh, ve světě. Já si myslím, že ten dokument to poměrně jasně kritizuje, vysílá jasné poselství a velmi sympatizuje s já tady velmi sympatizuji eh, s úmyslem paní Eštnové v tom smyslu, že by to tedy mělo být eh, součástí skutečné politiky. Ne pouze něco, co je na papíře, ale něco, co skutečně změní naši každodenní politiku. A my bychom to tedy chtěli nyní dělat trochu jinak. A já si myslím, že ona eh, má tady toto <clears throat> jasné poselství, chce se o to postarat Eh, rád bych se připomněl to, co řekla v prosinci na plenárním zasedání. A mm, sice, je velmi důležité, že se nyní rozhodlo, že budeme mít představitele pro eh, lidská práva. Eh, mohu pouze eh, zopakovat to, co řekla. I já se domnívám, že pokud jde o mandát tohoto představitele, tak je to velmi důležitá věc. Potřebujeme někoho, kdo bude expert v oblasti lidských práv, humanitárního práva. Potřebujeme někoho, kdo bude schopen reprezentovat Evropskou unii v těchto věcech na nejvyšší úrovni v právních diskuzích. Eh, tyto myšlenky tedy opírám o americký model, protože já si myslím, že právě to je cesta, kterou bychom se měli ubírat. Já vím, že eh, jsme o tom všichni velmi pečlivě přemýšleli dříve, než jsme tedy eh, přijali tento návrh. Jsou to věci, které zaznívaly jak v parlamentu, tak v, v nevládních organizacích po mnoho let, ale jsme velmi rádi, že to nyní bylo konečně přijato, protože to je velmi pozitivní eh, vývoj eh, nevládní organizace eh, se k tomu také vyslovaly. Já jsem tedy s nimi hovořil o všech těchto tématech. Na druhé straně se domnívám, že si musíme položit otázku, co vlastně můžeme na tomto poli změnit i ve světě. A e, pokud se podíváme na ten přeskum, tak zjistíme, že e, ta základní myšlenka, na kterou se musíme soustředit, je tedy naše angažovanost. Proč Eh, bychom se tomu jako Evropská unie měli věnovat. Já tedy se stotožňuji s tou základní myšlenkou. Domnívám se, že některé myšlenky spjaté s, tou, s tím prováděním eh, musí dobře fungovat a to eh, také zdůraznila mm, paní Eštnová a řekla, že potřebuje podporu členských států při tom provádění. To je ten nejlepší způsob, jak se dostaneme Eh, dále vpřed eh, potřebujeme tedy eh, vyřešit ty otázky, které tu zazněly, které tu byly zase znova zmiňovány. Mm, zároveň uznávám, že touha tak učinit je velmi silná. Domnívám se, a řekl jsem to i na plenárce, že potřebujeme radikální reformu oblasti lidských práv. A rád bych tady připomněl, že lidská práva eh, pravděpodobně fungují hůře, než eh, fungovala, než byla založena ESVČ. Neberme to jako eh, kritiku dobrých úmyslů všech, kteří se toho účastní, ale musíme si přiznat, že ty výsledky nejsou uspokojivé, že to tedy neodpovídá našim úmyslům a měli bychom se tomu co možná nejlépe věnovat. Souhlasím s tím, co již zaznělo té prezentaci, pokud jde o vnitřní, vnější soudržnost eh, a určitě eh, k tomu i paní předsedkyně později ještě něco řekne. Já jsem se k tomu vyjádřil i na plenárním zasedání a rád bych to pouze zdůraznil. Musíme si uvědomit, že už jsme to tomu eh, že v naší politice věnovali čas eh, poměrně dlouhou dobu. Není to nic nového, je to něco, co se neustále vyvíjí a zároveň eh, je to věc, která se bude vyvíjet i do budoucna. Nikdy to nebude dokončeno. Když budete mít pocit, že jste to dokončili, tak budete muset začít zase na začátku. Jde o to, nejde o to, že by se nic nedělo, ale jde o to, jakým tempem se tak děje. Určitě je tu určité slabé místo týkající se odpovědnosti. Já jsem se tomu věnoval ve své zprávě. Tento parlament musí sehrát velmi důležitou roli, pokud jde o transparentnost eh, eh, a působení Evropské unie v oblasti lidských práv musíme tedy působit důvěryhodně tak, abychom eh, dosáhli těch změn, za kterými všichni stojíme. A já si myslím, že důvěru potřebujeme a je dobré, že je tady vztah důvěry mezi tímto podvýborem a ESVČ, ale jsou to také důvody pro to, abychom eh, určité věci více prezentovali v rámci veřejného eh, povědomí abychom se toho více eh, zastávali ve veřejné debatě. A eh, my v tom přeskumu tedy se musíme těmto otázkám věnovat. Nejde o to, aby se eh, parlament chápal více moci. Je to řádný požadavek. Potřebuje mít jasnou zodpovědnost, jasnou transparentnost, jasně formulované postupy a to je tedy slabé místo. Je to tedy nedostatečně zachyceno celé toto téma. A je to věc, které se musíme do budoucna více věnovat a zlepšit eh, její kvalitu. A konečně bych rád, rád řekl, že je to velmi eh, komplexní téma eh, a je to také otázky, otázka kultury. Vy ESVČ se snažíte vytvořit kulturu organizace ve své instituci. Víte, že to je velmi obtížná záležitost, že je to časově náročné, zaobíráte se tím eh, velmi intenzivně. Vy jste to také zmínil ve své prezentaci, ale jeden eh, z důvodů, proč nejsme tak účinní v našich skutcích v oblasti lidské, lidských práv, je to, že tady v rámci kultury eh, evropských institucí není otázka lidských práv a jejich znalost dostatečně zastoupena. My se tedy musíme věnovat věnovat těmto velmi obtížným otázkám kultury. Musíme tedy zasadit ta lidská práva do kultury a já naprosto souhlasím s vámi v tom, co jste řekl. To by měl být eh, náš cíl, eh, cíl tohoto strategického přeskumu a o, tom bychom se, o to bychom se tedy měli snažit v rámci naší práce. Děkuji. Thank you, Mr. Howitt, Madam Gomez. Děkuji vám, pane Howitte, paní Kamis. Děkuji, paní předsedkyně. Já velice souhlasím s předchozím prohlášením eh, kolegy Richarda Howita, ale také kolegy Tovareše. Chtěla bych říci, že v žádné oblasti není relevantnější eh, právě ta otázka společné kultury, jako právě v oblasti lidských práv tady je velké úsilí eh, ve směru integrace, konsistentnosti, jak ostatně to také eh, doporučil náš kolega z Amnesty International. Eh, také oblast rozvojové činnosti, to, co pokrývá výbor pro rozvoj. Tady pracujeme s celou řadou zemí, se kterými má EU své vazby a e, vychází to i z historických vazeb, které byly převážně koloniální, e, kdy pracujeme podle zvláštního partnerství e, podle smlouvy z Kotonu. To vše je právě velice důležitá otázka. Otázka, co tam, kde chybí. Například článek 96 smlouvy z Kotonu a všechno to ostatní v praxi. Vidíme, že tady jsou eh, velké finanční nástroje eh, směrem k těmto zemím a e, ty pokrývají i otázku lidských práv. Nicméně to je zastíněno e, postupem jako obvykle. A také e, tam ten vlastně průmyslový přístup převládá. Já používám schválně slovo průmyslový. Nástroj rozvojové spolupráce je tady důležitý. A je nepřijatelné, aby takovýto nástroj byl netransparentní, aby nebyl eh, náležitě rozpočtově zpracován, aby zde eh, takový nástroj podléhal kontrole parlamentu a schválení parlamentu. Je tedy velice potřebné prosadit eh, takovou společnou kulturu eh, v zájmu lidských práv eh, i v těchto oblastech, které podléhají smlouvě z Kotonu a dalším závazným dohodám, které mají podporovat rozvojové aspekty. Děkuji. Děkuji. Ano. A toto vystoupení mě připomnělo, co jsem se dozvěděla včera na zasedání, kde byla prezentace o vývoji eh, EDIHR, což eh, bylo jedno z konstatování, které odpovídalo přesně tomu, co si říkala i v samotné delegaci je prostě jiný způsob eh, přemýšlení eh, v oblasti rozvojové spolupráce a jiný způsob uvažování v oblasti lidských práv a to je velký problém. Eh, takže vy všichni, kteří se věnujete těmto otázkám IEDHR, si toto můžete eh, uvědomit, můžete se účastnit takových zasedání, protože se můžeme hodně navzájem doučit. 16. února zde v Bruselu bude jedno takové <coughs> zasedání a eh, je tam eh, i možnost pro nevládní organizace a je velice dobré soustředit se na tento nástroj. Je to celá, celý soubor doporučení, jak dosáhnout zlepšení. A nyní pan Kukan. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Ve výroční zprávě o situaci lidských práv ve světě a o politikách EU v této oblasti my, členové Evropského parlamentu, apelujeme na vysokou představitelku, aby provedla, na vysokou představitelku, aby provedla eh, přehled a přeskum všech eh, evropských nástrojů v oblasti lidských práv a také Evropský nástroj pro demokracii a lidských práv, jakož i o všech eh, postupech na bilaterálních fórech. Společné prohlášení ESVČ eh, volá po efektivnějším uplatňování evropské politiky ve prospěch demokracie a lidských práv. Výsledek tohoto sdělení by mělo eh, navrhnout eh, nový nástroj pro efektivnější ochranu eh, lidských práv na celosvětové úrovni. Toto sdělá, sdělení navrhuje akce ve čtyřech oblastech. Integrace politik, vytváření partnerství, hovořit jednotným hlasem. Posilují se závazky EU ve všech oblastech lidských práv, civilní, občanská práva, ekonomická, sociální, kulturní a další. Je na čase, abychom posoudili účinnost každého nástroje EU pro oblast lidských práv a abychom radikálně změnili situaci, abychom dosáhli ambiciozních cílů definovaných v Lisabonské smlouvě. To jest EU jakožto globální hráč v oblasti ochrany lidských práv by měl takovou úlohu sehrá, by měla takovou úlohu sehrávat. Je třeba apelovat po ambiciozních nástrojích a opatřeních, které musí být aplikovány bezodkladně. Přístup EU musí být um, adresně zaměřen na každou zemi. Není tady eh, jednotný model pro všechny. Musíme eh, vždy vycházet eh, z reálné situace přímo v terénu. Jen tak můžeme dosáhnout svých cílů, jak ostatně eh, také uvedl pan Popovský ve svém vystoupení. Vysoká představitelka se zavázala, že bude na nejbližší období tří let volit příčná témata, jako jsou práva žen a dětí. EU se snaží začlenit lidská práva do všech politik, včetně do těch, které se týkají rozvoje, obchodu, oblasti e, svobody, e, justice a práva, e, řešení krize, předcházení konfliktům, internet a tak dále. Já bych se chtěl zmínit jen o některých nástrojích a jen některých oblastech, kde by EU mohla působit aktivněji. Musíme posoudit efektivnost ehm, účasti EU v systému OSN na valném eh, schromáždění, v Radě bezpečnosti a tak dále, v Radě Evropy, v OECD a dalších mm, evropských institucích, kde je třeba se snažit eh, lépe prosadit hlas EU. Když budeme jednotní, budeme silnější. Když budeme mluvit jedním hlasem, bude EU silnou, silným partnerem. EU v rámci Evropského parlamentu, Rady, Komise i v jednotlivých členských státech je třeba postarat se o to, aby názor EU byl koordinovaně a systematicky slyšen na všech úrovních. A konečně musím říci, že tomu tak vždy nebylo v minulosti, například ve Spojených národech. Musíme se velmi seriózně zabývat efektivitou dialogu se zeměmi na téma lidských práv. A s takovými zeměmi, jako je Rusko a Čína, je evidentní, že dialog o lidských právech je zbytečný v takových zemích, kde se eh, to nebere seriózně v úvahu a kde se nedosahuje žádných hmatatelných výsledků. Doložky o lidských právech v dohodách s třetími zeměmi jsou také velice důležitým nástrojem pro ochranu lidských práv, zejména v rozvojových zemích, kde je velice často nízké povědomí o lidských právech, ale i otázka doložek o lidských právech ehm, klade eh, otázku jejich eh, vynucení. Na 19. zasedání eh, se bude hovořit eh, o zneužívání pozice eh, velkých evropských podniků mimo území EU. Baronka Eštonová by měla pracovat na vypracování systému sankcí proti takovým podnikům, či alespoň o systému sledování jejich činů a postarat se o to, aby takovéto podniky nedostávaly dotace z EU nebo jakoukoliv pomoc, podporu ze strany EU. Tyto věci je třeba diskutovat i v národních parlamentech, stejně tak jako v EP. EP schválí usnesení na toto téma a my navrhujeme eh, posoudit nástroj, jak zvětšit, zvýšit eh, dopad lidských práv. Já doufám, že EP přispěje eh, výrazně k tomuto procesu. Paní předsedkyně, na závěr chci říci, že bude-li paní Andrikiene přítomná, eh, kdyby tady byla paní Andrikiene, pronesla by přesně stejná slova jako já. Děkuji. Děkuji, pane Kukane, za velmi podrobnou komplexní prezentaci. Já jsem naslouchala stejně eh, pečlivě vám i paní Andrikiene, když hovořila a ráda bych zdůraznila, že se domnívám, že všichni tři, vy, pan Tavariš i pan Hauvit, jste zdůraznili, že vám tedy napomáháme. A já bych eh, tedy ráda zdůraznila především reformu soudnictví, ochranu práv dítěte, situaci žen ve válečných situacích. To jsou věci, o kterých na našich jednáních hovoříme na každém zasedání a je jedno, o které zemi právě hovoříme. Kromě toho jste zdůraznil, že je velmi důležité eh, a že je to potřeba více zdůraznit, než je to zdůrazněno v té zprávě, abychom se e, tedy soustředili na zájmy toho e, obchodního společenství. A e, dříve než tedy předám slovo panu Popovskému, aby to, celou diskuzi schrnul, ráda bych k tomu řekla dvě věci. Pan Popovsky hovořil o jednání Gimning, které se bude konat na počátku března v Kodani na vládní úrovni. Pochopila jsem to tak, eh, že Dánové a Němci, to znamená moje vláda, sepsali dopis eh, před nějakou dobou týkající se toho následného přeskumu. A ti z vás, kteří mají nějaký kontakt na, na vaši vládu, na svou vládu, tak prosím, eh, provádějte lobbying, aby tedy lidská práva v evropském kontextu nebyla pouze eh, krásná slova, ale aby skutečně něco dělali. Potřebujeme je na to upozornit apeluji na vás, abyste tedy navázali kontakt s vašimi vládami a abyste se této otázce věnovali. A druhá věc, Ráda bych řekla, že práce parlamentu, práce ESVČ, pokud jde o nějaký konkrétní akční plán, to znamená, co konkrétně můžeme zlepšit, co konkrétně můžeme dělat, to všechno by nám mnohem více usnadnilo eh, provádění. Nestačí mít nějaké, nějaká prohlášení, nějakou deklaraci. Potřebujeme eh, obojí. Samozřejmě, že akční plán je velký projekt, ale myslím si, že bychom měli využít této příležitosti, protože do, v dohledné době nebudeme mít další přeskum. To znamená, že je skutečně na čase, abychom apelovali na ostatní instituce, aby to brali dostatečně vážně. Pokud se tomu může tak eh, dít v oblasti rozvoje, mělo by tomu tak být i v oblasti lidských práv. Proč bychom tedy vedle toho akčního plánu, vedle eh, přeskumu, nemohli paralelně začít eh, sestavovat takovou editační radu ve všech ediční radu ve všech institucích, která by začala pracovat na eh, společném prohlášení. Myslím si, že ve srovnání s přeskumem by to neznamenalo eh, velké množství práce. Tolik tedy moje doporučení na adresu ESVČ a nyní předávám slovo panu Popovskému. Děkuji. Děkuji, pane, paní předsedkyně, a děkuji vám za veškeré komentáře, které my chápeme jako povzbuzení k tomu, abychom pokračovali v naší práci. Musím říci, že tu eh, zaznělo několik eh, pozitivních bodů, pokud jde o to sdělení, a já jsem za to velmi vděčen. Dovolte mi, abych eh, vyjádřil několik komentářů eh, v reakci na to, co jste řekli, ale pokusím se je trochu seskupit. Za prvé soudržnost, za druhé mainstreaming a za třetí kultura, o které hovořil pan Howitt. A to samozřejmě souvisí s tím mainstreamingem. A kromě toho ještě spojitost mezi rozvojem a lidskými právy a také se vrátím k harmonogramu, k těm lhůtám a k tomu, jestli tedy, eh, jak tady pracujeme na jmenování toho eh, vyslance pro lidská práva. Nejprve k soudržnosti. Samozřejmě, že to je komplexní záležitost a já jsem eh, si jist, že eh, potřebujeme a že máme odpovědi na ty otázky vznesené eh, ve sdělení v průběhu provádění od doby, kdy jsme začali pracovat na akčním plánu, jsme spolupracovali s komisí na takových oblastech, jako je obchod, migrace a nebo další sektorální politiky. To znamená, že skutečně můžeme eh, ovlivnit vytváření politik i v jiných oblastech ve prospěch lidských práv. Můžeme eh, kromě toho ovlivnit vnější nástroje, které jsou součástí eh, budoucího víceletého finančního rámce. Samozřejmě, že parlament je do toho intenzivně zapojen, protože budete rozhodovat o těch nástrojích, ale my v tuto chvíli eh, dokončujeme pokyny pro instituce, pro ESVČ, pro komisi a jedna z úvah, kterou eh, rozvíjíme, se týká toho, že otázky lidských práv eh, jsou, by tedy měly být chápány více komplexně. Neměli bychom se jimi zabývat pouze tehdy, když se zabýváme Evropským nástrojem pro demokracii a lidská práva, ale mnohem komplexněji. Eh, měly by být součástí například nástroje rozvoje spolupráce EDF. Eh, to znamená, že je to velmi dobrá příležitost, abychom zajistili to, že lidská práva budou eh, brána v potaz i v jiných souvislostech, že to nebude koncipováno příliš úzce. Eh, vrátím se k tomu ještě, až budu hovořit o spojitosti mezi rozvojem a lidskými právy. Pokud jde o mainstreaming, tak jsme dosáhli určitého pokroku, protože už skutečně máme síť korespondentů v oblasti lidských práv, eh, máme ty styčné body. Samozřejmě, že tito kolegové nevěnují 100% svému času, svého času eh, lidským právům, ale nemáme eh, k dispozici tolik pracovníků. V každém případě máme síť, máme dobrý výchozí bod. Eh, kromě toho nabízíme tréninky, školení, jak v ústředí, tak v jednotlivých pobočkách naší služby a kromě toho jsme tady vytvořili síť, Eh, takových styčných kontaktních bodů pro lidská práva v jednotlivých pobočkách, geografických eh, pobočkách ESVČ. To je tedy práce, která probíhá. Na tom intenzivně pracujeme. Vytváření kultury je samozřejmě časově náročná záležitost, nicméně posunujeme se dál a doufám, že to do budoucna bude viditelnější i pro vás, pro eh, vaši práci, ať už jde o spolupráci s ústředím anebo s pobočkami, určitě pocítíte nějaký rozdíl. Spojitost mezi lidskými právy a rozvojem. Samozřejmě, že to souvisí i se soudržností, ale e, konkrétně o tom tady hovořila i paní Gomez. Pokud se podíváme na sdělení Komise a ESVČ, Vysoké představitelky pro lidská práva z loňského roku, eh, tak je to eh, sdělení eh, související s tou agendou pro změnu. Došlo tedy k nové orientaci politiky rozvoje. Snažili jsme se více soustředit na vlády, na lidská práva. To je taková červená nit, kterou můžeme pozorovat posledních sedmi letech a také to ovlivňuje eh, rozhodování o financích a o těch konkrétních nástrojích. Pokud hovoříme o tom, jak eh, používáme rozpočtovou pomoc u našich partnerů, tak dospíváme k tomu, že eh, chceme aplikovat že tady se chceme více soustředit na systém vládnutí a lidská práva. My jsme tedy ku příkladu nabízeli našim partnerům smluvní vztahy. Byly by to smlouvy, které, které by eh, je tady zavázaly k určitému chování, k určitým vzorcům chování. Samozřejmě, že o tom musíme ještě dále diskutovat, ale jde o to, abychom eh, tady se soustředili právě na tento eh, přístup, který byl zároveň ústřední součástí evropské politiky sousedství. To znamená, že mus, naši partneři musí více investovat do systému vládnutí, lepší situaci v oblasti lidských práv a my jim musíme nabídnout větší účinnější pomoc. Já si domnívám, že to je také důležitý způsob, jak spolupracovat a jak se popřed. Samozřejmě, že máme i další nástroje, které tu byly zmíněny. Ku příkladu dialog eh, podle článku 96 dohody z Kotonu. Dohody, eh, je to dialog o lidských právech. A nyní pokud jde o ten harmonogram, vy jste eh, tady hovořili o červnu jako lhůtě. Já jsem samozřejmě povzen tím, že by to tedy mohlo ladit s časovým plánem vaší práce na té zprávě, což je samozřejmě velmi eh, dobré. Rád bych pouze vyjasnil tu eh, otázku veslance pro lidská práva. Eh, Vysoká představitelka s tím chce postupovat rychle. Nechce čekat do června, až budeme mít akční plán a až vy přijmete vaši zprávu. Chceme tak učinit co možná nejrychleji, tak aby ten nový zmocněnec, ta nová osoba už mohla přispět eh, k provádění těchto prací. Já nemohu konkrétně říci, jestli se tak stane v březnu nebo v dubnu, protože stále ještě musíme dopracovat eh, mandát, stále ještě tedy musíme o tom diskutovat v radě o návrhu vysoké představitelky, ale základním záměrem tedy je, abychom nečekali příliš dlouho, abychom s tím eh, postupovali vpřed eh, poměrně rychle, protože to samozřejmě posílí viditelnost naší společné práce na poli lidských práv. Jsem přesvědčen o tom, že v souladu, o, eh, v souladu s prohlášením vysoké představitelky se nám podaří tedy hm, získat toho zmocněnce nebo tu zmocněnkyni poměrně eh, eh, čas, tak abychom s ním mohli dobře spolupracovat. Tolik tedy z mé strany. Děkuji vám za vaše eh, komentáře, které jsou pro mě povzbuzením. Budeme i nadále v kontaktu a budeme vás i nadále informovat o dalším vývoji, o tom, jak se vyvíjí naše práce. Stále ještě jsme na počátku toho procesu je dobré mít určitý časový plán, určitý harmonogram, protože potom můžeme postupovat skázní a můžeme účinně dosahovat výsledku. Děkuji. Děkuji, pane Popovský. V jedné eh, věci ke konci vašeho vystoupení je mm, to otázka zvláštního představitele pro lidskou, lidská práva. To by bylo eh, velice důležité, abychom eh, s takovým kandidátem měli možnost se nejdříve setkat my i ve výboru AFET a diskutovat s takovou osobou. To by určitě také pomohlo vytvořit eh, dobré podmínky spolupráce. Děkuji. Já myslím, že pro nás v parlamentu je pracovní Eh, program jasný. Já předpokládám, že různé eh, frakce budou chtít eh, vědět, kdo jsou stínoví zpravodaje a aby mm, se to rozhodlo, pokud že to ještě není rozhodnuto, abychom mohli začít na tom pracovat. A teď se dostáváme k dalšímu bodu, což je výroční zpráva o situaci v lidských právech ve světě včetně dopady na strategickou politiky EU v oblasti lidských práv. Spravodajem Richard Howitt, jsou tady také stínoví zpravodaje, pan Jip e pan EPP, pan uh, Donskis za ALDE, paní Veržia za GOE a pan Tanok za ECR. Ho tady nevidím, ale asi tady má své spolupracovníky a pak ještě pan Tavares od zelených. Máme tady také pana Swana z ESVČ, eh, e eh, který eh, se pokusí již předběžně reagovat, aspoň tak je to tady uvedeno v mých poznámkách. A teď dáme slovo zpravodaji. Ne, promiňte, ještě bych chtěla říci, že zpráva vám byla rozdána ve všech eh, příslušných jazycích. Pane Hauite. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím velice stručně na úvod eh, říci, podobně jako v předchozí fázi diskuse, že je tady celá řada bodů, které se dále eh, zpracovávají, velice důležité body jako konzistentnost v, s celou řadou dalších eh, zpráv a tudíž i spolupráce s dalšími zpravodaji, která je tady velmi důležitá. Tento eh, zpráva eh, nemění věci, které jsme již v našem podvýboru rozvinuli, nýbrž je naopak ještě dále posiluje a já doufám, že to je také jasně vidět v návrhu textu, zejména tam, kde hovoříme o strategickém přístupu, což je velice složitá otázka, aby se vypracovala eh, v duchu principiálních bodů, eh, kde se snažíme nepředjímat již některé podrobnosti v různých eh, aspektech, které zpracovávají jiní zpravodajové a já jsem přesvědčen, že to bude se rozvíjet dobře. Předpokládám také, že dialog o demokracii a lidských právech je v tomto směru velice zásadně důležitý, že to všichni uznávají. Je to velmi důležitá diskuse, která v této době probíhá na téma lidských práv a demokracie. Já myslím, že by bylo dobré říci našim kolegům z ESVČ, že parlament je letos méně eh, zaangažován na vypracování eh, tohoto zprávy, než tomu bylo v minulosti. Já velice lituji, že to tak musím říci. Spolupráce Eh, s parlamentem byla tak trošičku obětí eh, problémů, které eh, se objevily. Já vím, že náš sekretariát maximálně přispíval, to já nepopírám. A výroční zpráva je prostě výroční zprávou zohledňující informace nebo podněty z různých institucí. Já jsem za to vděčný našemu sekretariátu a doufám, že bude v budoucích letech tato spolupráce se úspěšně rozvíjet. Je to souhná zpráva, výroční zpráva a já samozřejmě eh, chci říct, že jsem velice vděčný stínovým zpravodajům a všem členům našeho podvýboru, eh, všem, kteří přinesli určité podněty eh, a také se velice těším, že uslyším eh, z úst našich kolegů další náměty. Já teď v tomto vystoupení samozřejmě nemohu pokrýt úplně všechno, jen některá témata mohu zdůraznit, která jsou důležitá pro náš podvýbor a pro celý parlament. Takže výroční zpráva Eh, nemůže samozřejmě být pouze výčtem, eh, suchým výčtem různých akcí bez určitého pokusu o jejich eh, posouzení či hodnocení. A myslím, že také pan Popovský velice jasným způsobem hovořil o těchto otázkách. A to je velice důležité pro naše práci. Dovolte, abych se soustředil ve svém vystoupení Eh, pouze na některých nových či dodatečných eh, oblastech, kterým jsme se letos věnovali. Eh, některá jsou velmi relevantní pro tento rok a Myslím, že je to otázka především voleb, otázka Iránu, otázka možnosti demokratického Eh, přechodu, otázka směřování k demokracii. Nejde pouze o to, eh, jak proběhly volby, ale také jaké další eh, dopady měl průběh voleb. My můžeme být rádi, že v celém světě došlo ke skutečnému pokroku například v oblasti omezení trestu smrti. Letos je desáté výročí usnesení Rady bezpečnosti v této věci a e, také můžeme hovořit o tom, jakou úlohu sehrávají ženy e, v oblasti lidských práv. To je také zohledněno v mé zprávě. E, my jsme sledovali také průběh Rady pro lidská práva, závěry z tohoto jednání a myslím, že úloha EU tady proběhla dobře při podporování eh, zvláštního zpravodaje i eh, úřad vysokého komisaře, který eh, v OSN, kterého jsme podpořili. To si myslím, že je také uznáno. Viděli jsme během tohoto roku, to je jasně řečeno, v zprávě Eh, jak to vypadá dále s ratifikací úmluvy o lidských právech, Evropské úmluvy o lidských právech. Eh, objevují se další obavy eh, spojené s bojem proti terorismu. To se projevuje i v některých třetích zemích. Jaké dopady má tedy tento boj proti terorismu na oblast lidských práv? To je samozřejmě velice citlivá otázka a všichni v tomto parlamentu samozřejmě nemají žádné eh, sympatie pro eh, terorismus, eh, ale musíme brát i v úvahu, jaké dopady má boj proti terorismu na oblast lidských práv. Je tady celá řada dalších oblastí a nových, které nebudu probírat podrobně, mohu zmínit pouze některé z nich já pak uvidím, jaký zájem či jaká podpora eh, zazní od kolegů pro tyto body. Například pan Nichols hovořil o mechanismech eh, eh, právě ze strany sítě pro demokracii a lidská práva máme velice zajímavé podněty pro tuto oblast, kdy se zkoumají některé určité konkrétní případy Eh, některé takové eh, náměty od pana Nikolse bych rád do zprávy zohlednil. Eh, je snaha měřit určitý pokrok v oblasti lidských práv. Baronka Eštonová Eh, se věnuje těmto otázkám. Víme také, že jak je velice eh, těžké používat eh, sankce proti některým zemím. Také je tady otázka využití obchodních dohod a dalších dohod, které uzavírá Evropská unie, doložka o lidských právech, otázka jaké podmínky je třeba splnit ze strany třetích zemí, aby se mohly kvalifikovat pro eh, preferenční sazby, celní sazby a pro eh, uzavření obchodních dohod. také v oblasti mainstreamu, mainstreamingu v Evropě, ale nejenom v Evropě, kde eh, definujeme různá doporučení v jednotlivých zemích a stanovujeme si určité strategie eh, v oblasti dialogu o lidských právech s těmito zeměmi. Říkáme, že tady je také určitý problém rozpočtu eh, Mezinárodního soudu. Tady bychom se měli také touto otázce věnovat, také, už jsem řekl dříve v diskusi. Eh, otázky dialogu a mechanismů používané v tomto dialogu jsou důležité pro náš parlament. Také otázka eh, posouzení dialogu, který vedeme s Čínou a s Ruskem. Čili je to také otázka přístupu k těmto informacím. To bychom měli změnit, aby bylo možné, aby Evropský parlament, konkrétně zpravodaj, měl přístup k takovýmto posouzením tohoto dialogu. Pokud jde o e, nucené sňatky, já si skutečně nevedu představit, že tady není v EU ve sledování lidských práv e, nějaké slyšení na to, to téma, to je neuvěřitelné, že právě tato tématika tady chybí. A věnovali jsme se e, těmto otázkám. Já bych uvítal další e, náměty od kolegů v této věci. Velice mě zajímají jejich názory, pokud jde o skupinu zelených. V, v tomto eh, podvýboru musíme používat takovou terminologii, jako je podnikání a lidská práva. To je eh, eh, otázka prosazení lidských práv, spolupráce v zájmu lidských práv. Tyto diskuse mohou být vedeny samozřejmě i jinde, ale my v našem podvýboru se musíme zaměřit na spolupráci eh, v rámci respektování lidských práv. V naší terminologii, v našich diskusích, v našem podvýboru eh, máme tuto odpovědnost a nemůžeme oslabovat eh, tuto oblast. Také chci věnovat pozornost studii, která je velice bohatá na budoucí akce ze strany komise, konkrétně eh, odkazy eh, které se týkají právě oblasti podnikání a lidských práv. Můžeme samozřejmě i my v našem podvýboru uspořádat eh, slyšení na toto téma. Tak já doufám, že jsem takové věci všechny zohlednil ve svém vystoupení. Češím se na názory svých kolegů a myslím, že můžeme společně tento text dále eh, zdokonalovat pro úspěšné usnesení parlamentu. like the... Děkuji, pane Hovite. A nyní bych ráda předala slovo stínovým zpravodajům, kteří se k tomu vyjádří. Pan Hřib, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád řekl, že tento návrh, který připravil pan Howitt, je velice dobrý a zajímavý návrh. A vždy, když se zabýváme takovýmto tématem, tak se jedná o velice komplexní téma, které zahrnuje celou řadu aspektů. A týká se také celé řady institucí, nejenom evropských institucí, ale i institucí z celého světa. Takže než budeme mít e, hotovou konsolidovanou zprávu, tak musíme z tohoto důvodu zohlednit celou řadu pohledů a stanovisek. Práce na této zprávě jistě zohlední veškeré poznámky a připomínky. Pokusíme se nalézt se stínovými zpravodaji kompromis. A domnívám se, že konečný výsledek v rámci našeho podvýboru bude vypadat jistě velmi dobře. Dovolte mi také poukázat ještě na jednu věc. Bylo by vhodné, kdybychom zde mohli odkázat na zprávu, kterou zveřejnila Evropská služba pro vnější činnost. V prosinci já e, to ještě předložím také panu zpravodaji písemně, momentálně to ještě nemám k dispozici. Také by bylo dobré, kdybychom mohli zohlednit e, výsledky Rady pro zahraniční záležitosti, kde byla vyjádřena vůle posílit eh, Evropskou službu pro vnější činnost a také bychom měli eh, zohlednit příslušné záležitosti z evropské politiky sousedství. V úvodní části se píše o tom, že Evropská unie nebyla zas tak příliš úspěšná v souvislosti s arabským jarem a také se tam hovoří o tom, o čem už jsme diskutovali, že potřebujeme skutečně e, přístup, který je šitý na míru příslušným regionům, příslušným oblastem a to platí i pro země, kde probíhalo arabské jaro. Dovolte mi v této souvislosti tež poukázat na zprávu Veronik de Kaiser. Tam se píše o tom, že je velice významný Evropský fond pro demokracii. A můžeme také vyjádřit spokojenost s poskytováním této podpory, ale zde se ve zprávě pouze konstatuje, že existuje tato iniciativa. A já bych rád zmínil ještě jednu další věc. To se týká bodu 64. Tam se odkazuje na mezinárodní klasifikaci nemocí. A my jsme na to dosti citliví, alespoň v té zemi, ve, se které pocházím já. A kladu si otázku, zda je smysluplné, aby politikové doporučovali, že budeme odkazovat na takovou klasifikaci nemocí. Víte, my v zemích bývalého komunistického bloku jsme učinili špatné zkušenosti, třeba i v Rumunsku nebo v Číně. Tam panovala určitá schizofrenie lidé, eh, kteří patřili k opozici, potom byli pod různými záminkami pro následování. Takže nejsem si zcela jist, zda to je něco, co do tohoto textu patří, zda to zde nezbytně musí být. Co se týče výroční zprávy, tak eh, celá řada lidí zde v sále již řekla, že je důležitá kvalita této zprávy. Nejde tedy o to, aby se rok od roku publikovalo to též. Potřebujeme určitý soustředěný přístup. Když eh, budeme vypracovávat eh, zprávu o lidských právech za tento rok, tak je důležité si uvědomit, oč konkrétně jde byl bych rád, kdyby se zde hovořilo o stavu lidských práv celosvětově a eh, aby zde byl skutečně takový soustředěný přístup, aby se zde odrazilo to, co je třeba učinit. Existují různé zprávy ke stavu lidských práv. Je to téma, kterým jsme se často zabývali. Často jsme se jim zabývali také v minulém půlroce. Například to byly zprávy Human Rights Watch nebo Freedom House. A já jsem toho názoru, že bychom zde měli nalézt nějakou specifickou metodu pro vypracování naší zprávy tak aby zde byla jistá souvislost i s těmi dalšími zprávami o stavu lidských práv, které bývají publikovány. Zde nacházíme informace, které pocházejí z různých zdrojů. Například se konstatuje, že tu či onde byla hodnocená situace lidských práv v určité konkrétní zemi Musíme si položit otázku, zda jsou to pouhá tvrzení, anebo jsou to tvrzení vycházející ze skutečnosti, Zda tato slova odrážejí spíše názor autora, anebo zda vycházejí z faktů. Domnívám se, že i my bychom se měli primárně opírat o průkazné prameny. A potom moje takové oblíbené téma, To je role mezinárodních grémí, která se zabývají ochranou lidských práv. Je zde na ně odkazováno a jedná se o instituce, které hrají stále důležitější roli. Zvláště v souvislosti s těmi zeměmi, kde má Evropská unie nějaké privilegované vztahy, například v rámci politiky sousedství, a nebo zde mám také na mysli země, kde probíhalo arabské jaro. Možná by tedy bylo vhodné také mít diskusy s těmito institucemi, jaký by byl vhodný přístup, tak abychom pomohli těmto zemím při přechodu od totalitního systému k demokracii. Potom také něco k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu. Zde se hovoří o tom, jak funguje. Už jsme se tím zabývali v rámci našeho podvýboru. Je to otázka, jak se vyšetřuje v tomto rámci, jak jsou stíháni zločinci. Nicméně ještě mi zde něco chybí. A to je otázka obětí těch zločinců, které pronásleduje Mezinárodní trestní tribunál. Protože to je také velice důležité téma. A také s ohledem na to, že Evropská unie je subjektem mezinárodního práva bychom se měli více věnovat také spolupráci s Radou Evropy. Už eh, jsme byli v kontaktu s osobou zodpovědnou za lidská práva v eh, Radě Evropy, ale domnívám se, že by se tato spolupráce mohla posílit, že by to mohla být intenzivnější spolupráce a je to něco, co by se mohlo Eh, zmínit, odrazit také nyní diskutované zprávě. A také tu máme otázku financování různých projektů, také například pomocí Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva. A potom ty projekty peer-to-peer, -peer, pokud získáme jako partnery země, které už jsou e, členy Rady Evropy, tak bychom mohli možná získat také finanční podporu pro ten evropský nástroj pro lidská práva. A mohli bychom také spolupracovat s příslušnými osobami e, v zemích východního partnerství. Rád bych řekl, že se jedná o důležitou zprávu. Je důležité, že to je také iniciativa Evropského parlamentu a tím se vlastně dostávám k dalšímu tématu a tím je Sacharovova cena. Máme síť Sacharovovy ceny, která združuje, združuje nositele této ceny a domnívám se, že to významně přispívá ke zlepšení situace v oblasti lidských práv. Například eh, to, co se stalo na Barmě. Takže to je velice pozbuzující věc. Já plně souhlasím s panem Hovitem, který říká, že je důležitá svoboda informací je velice důležité také, jak reaguje internetové společenství na podpis akta. V tomto dokumentu se neříká přesně, co akta vlastně znamená pro informační svobodu a lidská práva, ale je to téma, o kterém se intenzivně diskutuje jak v mé zemi, tak domnívám se i v jiných zemích Evropy. A poslední téma je pro následování na základě náboženské příslušnosti. To je celosvětový fenomén. A tento fenomén je čím dál tím intenzivnější. V mnoha zemích je čím dál tím více náboženských skupin, které jsou pronásledovány. A týká se to také například pronásledování křesťanů. Je na 100 milionů křesťanů na světě, kteří jsou pronásledováni, ale týká se to také náboženských společenství například v Severní Koreji nebo jinde. Někdy to bývá i výsledek eh, politické změny. Mám zde na mysli například Irák nebo situaci egyptských koptů. A bohužel často tomu bývá tak, že demokratické změny vedou ke konfliktu mezi většinovou a menšinovou společností. Takže je zde takový rozpor, že eh, budování demokracie jde často na úkor menšin. A domnívám se, že to je důležité téma, na něž by EU při dialogu se svými partnery měla neustále upozorňovat. Děkuji. Thank you, Mr. Chip. Děkuji, pane Křibe jsem si jistá, že pan zpravodaj velmi pečlivě naslouchal všem těm doporučením, která jste tu formuloval. Nyní promluví pan Donskis. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval všem eh, a především panu zpravodaji Hovitovi. Bylo mi ctí eh, pracovat spolu s ním na eh, této zprávě, protože je podle mého názoru velmi důležité informovat kolegy o té každoroční zprávě. Domnívám se, že každý eh, z nás pocítí svoje limity, pokud jde o tuto výroční zprávu, pokud se podíváme na ty eh, akce, ke kterým došlo a pokud víme eh, o nějakých zemích něco bližšího, konkrétnějšího, eh, vždycky je důležité, abychom vedli vzájemný dialog mezi skupinami, mezi lidmi a já si myslím, že tentokrát se to skutečně podařilo. Děkuji panu Hovitovi za spolupráci. Je velmi důležité, že pan zpravodaj zdůraznil, zdůrazňuje, že na místo popisu toho, eh, nebo nezávisle na tom, eh, jak dobře to popíšeme, je důležité to zhodnotit. Máme před sebou eh, mnoho úkolů. Výroční zpráva se nesou, nesoustředí pouze eh, na ty společné prvky, ale také na ty rozdíly v oblasti lidských práv. Ne pouze na ty rozdíly mezi politickou elitou, těmi institucemi, ale jde o to, že ten popis může být velmi podrobný, velmi detailní detailní, ale pokud eh, tam není hodnocení, pokud tam není ten morální impuls, to eh, nadšení, tak nemůžeme světu přinést nic nového. A proto si velmi důle, myslím, že je důležité zdůrazňovat to hodnocení. To musíme říkat zas a znova. Další věc, kterou se ta zpráva vyznačuje. je veřejným tajemstvím mezi zastánci lidských práv nebo mezi politiky, kteří jsou citliví na lidská práva, je eh, to, že se používá selektivní přístup eh, upřednostňují se určité země, určité skupiny a jde o to, že tedy musíme přijít se společným jmenovatelem, ně, s něčím, o čem můžeme diskutovat, protože něco musíme považovat za samozřejmé. Musíme tu mít něco, o čem nebudeme pochybovat. A já si myslím, že z tohoto hlediska, z hlediska té inkluzivity, z toho začlenění, eh, je tato zpráva příkladná, protože poskytuje velmi komplexní obraz celé situace. Já jsem z toho získal dojem, že jeden z problémů, se kterým v tuto chvíli bojujeme, je to, že eh, tady nedochází eh, k, očividném, k očividnému eh, porušování lidských práv, jako například eh, za studené války. Jde spíše o to, že určité vztahy jsou velmi vágní, neprůhledné, není jednoduché je zhodnotit, především pokud jde o svobodu internetu, o občanská, občanské svobody například eh, kultura beztrestnosti politické elity nebo eh, určitý specifický statut legislátoru. Já si myslím, nebo eh, legislativy, já si myslím, že celá ta situace v oblasti lidských práv je stále méně průhledná, je stále více vágní a proto musíme jít více do detailu, musíme prověřovat empirická data a musíme pracovat kolektivně. Celkem za to bych rád řekl, že tato zpráva mě poskytla mnoho poznatků, hodně jsem se z toho naučil a rád bych panu Havitovi za tuto velmi cenou práci poděkoval, co by stínový zpravodaj mi ta, stínovému zpravodaji mě ta zpráva velmi pomohla. Eh, děkuji, pane Donsky, a nyní paní Veržia. Pardon. Merci, madame la présidente. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Já se mohu zcela připojit panu Donskinsovi. Zcela souhlasím. Eh, s velkým potěšením jsem spolupracovala s panem Howitem, eh, který nás eh, stínové zpravodaje velmi začlenil do své práce. Jeho postup nám umožnil vyhnout se takovému tomu tradičnímu dlouhému soupisu jednotlivých položek. A myslím, že ve všech politických frakcích eh, musíme uznat, že eh, to je velmi dobře zpracováno. To je právě důležité v takovém eh, postupu, kdy se snažíme vnést konzistentní přístup do tématu. Konzistentní jednak z hlediska různých zpravodajů, i z, různý, z různých zpráv, i z různých um, eh, opatření přijímaných v této oblasti a dále také eh, konsistentnost, eh, tedy soulad mezi slovy a činy. Já bych především chtěla zdůraznit jednu věc. Tam budeme muset ještě trošku znovu zapracovat, protože některé odstavce jsou nejednoznačné. A to je otázka konzistentnosti mezi vnějšími a vnitřními aspekty. A pak ještě otázka eh, internetu a sociálních sítí. Náš kolega zdůraznil eh, otázku akta, ale já bych ještě chtěla hovořit také o kyberkriminalitě a také nové postupy, nové demokratické postupy, které se rozvíjejí v oblasti internetu. Tady musíme být velice obezřetní, abychom zabránili tomu, co se velice často ukazuje, zejména v bezpečnostních politikách, kdy se vlastně zcela e, spleteme v tom cíli, o který usilujeme. Stejně tak důležitý je mainstreaming a e, nástroje Eh, a jejich hodnocení. Eh, tady budu mít pozměňovací návrhy. Chtěla bych uvést příklad, protože konce minulého týdne jsem se opravdu velice eh, rozlobila v té věci nekonsistentnosti. Pan Hovit zdůrazňuje důsledky arabského jara. A já myslím, že tady musíme být velice obezřetní. Z toho, co vyplývá z návrhu Evropské unie vůči Tunisku v rámci partnerství, to opravdu ve mně budí rozčilení. Proč? Pro, já to řeknu jenom schematicky. Já jsem zaznamenala dva příklady. Jednak eh, komuniké komise, které zdůrazňuje, že je třeba velice rychle Eh, vytvořit Evropsko-tuniský výbor podnikatelů. A otázka občanské společnosti je ponechána na neurčito. To si myslím, že je velice dramatický omyl z hlediska signálu, který vysíláme do této země. A dále se zdůrazňují politiky liberalizace, volného obchodu daleko více než hospodářské a sociální potřeby Tuniska. Trošku to možná přeháním, ale eh, obzvláště mě překvapilo, když vidím, že eh, komise eh, chce řešit problém tuniského cestovního ruchu tím, že bude liberalizovat leteckou dopravu. Ale my přece víme, že to není problém letecké dopravy protože ceny letenek do Tuniska jsou velice nízké je to úplně jiný problém. a Já myslím, že signál, který vysíláme na druhý břeh Středozemního moře takovými postupy, je velice destruktivní. Tunisko je země, eh, které, která může určitě eh, postupovat vpřed daleko lépe než jiné země. A právě proto bychom se museli na otázku eh, arabského jara dívat také z tohoto hlediska na všechny tyto otázky, hospodářské a sociální otázky, jsou podle mě nedílnou součástí našeho univerzálního vnímání lidských práv. A také je třeba je brát v úvahu. Thank you, Madame Vergia. And now I have... Děkuji, pan Veržia. A nyní se přihlásila paní Kelly Nielsen, která není stínovou zpravodajkou. Kolego. Děkuji. Pan kolega Tavareš, který je stínovým zpravodajem, tady bohužel nemůže být a já bych chtěla říct si něco i jeho jménem. Pro nás zelené je to dobrá zpráva, podpoříme ji, je bohatá, eh, dobře argumentovaná, ambiciozní, je tam již předběžná úvaha o strategických dopadech politiky EU z hlediska lidských práv, takže my eh, tuto zprávu velmi rádi podpoříme. Thank you. And now Madame de Kaiser. Velice děkuji a nyní paní de Kaiser. Merci. Děkuji. Já samozřejmě neřeknu, že nepodporuji zprávu kolegy Howita. Je to opravdu velmi dobrá zpráva. Každoročně vidíme, eh, že tato zpráva o lidských právech v našem podvýboru je kvalitnější a kvalitnější. Je to velmi důležitá zpráva, klade důraz na mechanismy, prostřednictvím kterých je možné zlepšit lidská práva na světě. Já bych především chtěla zdůraznit některé body ve zprávě, které se týkají mezinárodních dohod a naše snaha prosazovat lidská práva prostřednictvím mezinárodních dohod, zejména obchodních dohod. Eh, hovoříme o nutnosti konzistentnosti a to je velice důležité. Velice obtížně udržujeme konzistentnost nejen ve vnějších politikách EU, ale také v různých eh, výborech, které tady uvnitř našeho parlamentu se těmito otázkami zabývají, jako je INTA, AFET a eh, náš podvýbor. Musí se nám podařit aby Tyto dohody byly skutečně hybnou pákou prosazování lidských práv. Takže tady myslím, že to je třeba ještě více zdůraznit, ale je to tam správně řečeno. A ještě jeden bod, který je pro mě velice citlivý. A i když se nehovoří o konkrétních případech, já jsem si přála, aby Richard eh, začlenil jednu věc, možná to udělal, já jsem to ještě nestačila ověřit, protože už jsem mu to předem řekla otázku ochrany dětí, které jsou v Africe považovány za, eh, za obviněné z čarodějnictví. Eh, jejich počty rostou. Eh, tyto děti jsou stále početnější z důvodu války, konfliktů, z důvodu hospodářské krize. Takové děti jsou obviněny staročarodějnictví, jsou předmětem exorcismu, jsou vyháněny z domovů a často jsou i zabíjeny. Takže měli bychom hovořit o ochraně těchto eh, takzvaně v úvozovkách čarodějnických dětí. To je velice důležitá věc. Děkuji. Thank you. And now... Děkuji. A nyní náš pan místo před, paní místopředsedkyně, paní Senšin, prosím. prosím. Především gratuluji Richardovi znak. Děkuji. Dovolte mi nejprve pogratulovat Richardovi k skvělé zprávě. Domnívám se, že opravdu po stránce obsahové už tam není, co by bylo možné poznamenat dalšího, ale možná by bylo dobré doplnit jednu věc. To se týká posílených aktivit Evropského parlamentu a výboru pro lidská práva. Možná, že zde by bylo možné poukázat na systém pro aplikace usnesení tak aby i jiné orgány a i členské eh, státy, případně týkající se to států, na kterých se tato usnesení dotýkají. A potom je to téma podpory demokracie. Zde je důležité posílit eh, eh, roli parlamentu při šíření demokracie a lidských práv. Můj polský kolega pan Gřib už také hovořil o bodu 64. A ono by se to možná dalo i zneužít v souvislosti s psychickými chorobami, ale já si myslím, že tento bod je právě důležitý, protože jde o pravý opak toho, co se někdy děje v nedemokratických zemích. Co chceme my? My chceme to, aby se s problémy nakládalo takovým způsobem, že si tedy nepřejeme, aby se zneužívaly mm, nějaké diagnozy psychických chorob. A o to právě v tomto bodu jde. Další téma. My často hovoříme o násilí páchaném na ženách a je to správně, že o tom hovoříme. A i tato zpráva se o tomto tématu zmiňuje. Dovolte mi ale v této souvislosti poukázat ještě na další věc. V mnoha zemích e, jsou zakázané interrupce a je to podle mě forma institucionalizovaného násilí vůči ženám. A pokud vystupujeme eh, vůči násilí na, na, na ženách, tak zde máme také jeden příklad diskriminace žen. A to je něco, proti čemu musíme bojovat. Musíme bojovat jak proti těm zákazům interrupců, tak i proti těm nuceným interrupcím, protože to je věc, kterou si může rozhodnout pouze příslušná žena. Děkuji. Nyní jsem vyčerpala seznam poslanců. Dříve než předám slovo panu Svanovi z Evropské služby pro vnější činnost, ráda bych se vyjádřila ke dvěma věcem, eh, které zmínil Richard. Eh, zmínil to, že tady nedostal dokumenty o dialogu s Čínou a s Ruskem. Já si pamatuji, že když jsem byla v loni eh, obyčejnou poslankyní, tak jsem eh, šla tedy eh, do Evropské služby pro vnější činnost. Nemohla jsem si sebou vzít tušku, ale mohla jsem to vyslechnout to znamená, že jsem eh, zhruba slyšela, eh, že to není zásadní eh, problém. A pokud jde o srovnání s dřívějšími roky, tak ano, bylo tu možnost zaznamenat zapojení parlamentu do SVČ. Možná, že i to bychom tedy v rámci toho procesu mohli zmínit. Pane Smane, máte slovo. thank you very much. I'm sorry, the uh, message I was writing was just to uh, get... Uh... Děkuji. Já jsem právě byl ujištěn kolegy, pokud jde o ten konkrétní bod přístupu k informacím, protože eh, z horizontálního hlediska nedošlo ke změně v politice. Naopak, přístup k informacím je Eh, dán jasnou pozicí přijatou koreperem, výborem stálých zástupců. To znamená, že to je ta hranice, to je ten rámec, ve kterém se už nějakou dobu pohybujeme a pracujeme. A to se netýká pouze, na váš, eh, pouze vašeho podvýboru, ale týká se to rady a parlamentu jako celku. A nyní mi dovolte, abych se vyjádřil eh, k zapojení sekretariátu parlamentu do přípravy zprávy. A eh, k tomu musím říci, že nevím, eh, jaký je základ toho komentáře. Pokud se podíváme na tu současnou zprávu a na ty předešlé zprávy, tak mohu říci, že ty zprávy byly připraveny naprosto stejným způsobem nejsem si vědom toho, že by tady byly nějaké rozdíly. Nicméně budu velmi rád, pokud mi to ještě objasníte a e, dále to vysvětlíte. Dovolte mi, abych eh, pronesl jednu všeobecnou poznámku. Myslím si, že výroční zpráva byla vždycky takovou eh, společnou aktivitou, takovou, takovým příkladem vzájemné spolupráce mezi radou, komisí a parlamentem a my velmi doufáme, že tomu tak bude i nadále. Já bych tady eh, vzal jako základ to eh, sdělení, které bylo předmětem minulého bodu našeho programu, které bylo nedávno vydáno komisí a e, my tady říkáme, že se tady snažíme dosáhnout pokroku e, v dosažení cílů, které jsou e, ve sdělení stanoveny. To znamená, že Evropská unie předloží svou každoroční zprávu o vývoji lidských práv a demokracii ve světě. Mělo by to tedy poskytnout příležitost všem zúčastněným strana, stranám v rámci evropského procesu, včetně občanské společnosti, aby zhodnotili pokrok a aby si definovali budoucí priority. Je tedy pravda, že současná zpráva byla koncipována spíše jako popisný dokument. Je to dáno tím, jak, že tedy rada až do současnosti si přála takovýto formát dokumentu. Nicméně si myslím, že společné sdělení dává najevo ochotu eh, koncipovat tu výroční zprávu trochu jiným způsobem. Doposud to bylo připravováno radou z její vlastní iniciativy s tím, že do toho přispíval Evropský parlament. Společné sdělení se tedy snaží o to, aby ta výroční zpráva byla spíše zprávou pro parlament přímo, v souladu. Pokud ne s ukazateli, tak eh, s minimálně s eh, ukazateli výkonnosti, které jsou tedy stanoveny ve společném sdělení. To znamená, že se tímto směrem pohybujeme. Vydali jsme se právě tím směrem, o který nás parlament požádal. Samozřejmě, že to je kontinuální proces a že o tom musíme diskutovat, že to musí být přinětem diskuze mezi eh, SVČ, členy vašeho podvýboru, tak aby ten formát byl optimalizován. Nicméně my jsme nepochybně ochotni k tomuto postupu a pokud se tedy budeme pohybovat v rámci eh, těch hranic, které nám stanovily členské státy. Zpráva pana Havita je velmi podrobnou, je to 99 eh, odstavců, 22 eh, úseků. To znamená, že pokud bych hovořil o každém z nich, tak bych překročil vyhrazenou dobu Přesáhl bych 11 hodin 30 minut, kdy máme s tímto budeme končit. Dovolím si tady zmínit pouze několik málo bodů. kde je možno zaznamenat společné chápání. To znamená, že to jsou ty body, kde to ESVČ a Evropský parlament vidí stejně. Uh, ať už jde o aktivity Evropského parlamentu ve vztahu k eh, Radě pro lidská práva, vystavovat se proti eh, mučení, a nebo pokud jde o priority způsob, eh, spojené s Mezinárodním trestním tribunálem, kde by Evropská unie také měla sehrávat vůči roli, Myslím si, že na tomto poli, v těchto bodech se vydáváme stejným směrem. My jsme samozřejmě zapracovali komentáře a připomínky, které zazněly ve výboru pro rozvoj a výboru pro ženské záležitosti. Týkalo se to především toho, že bychom do toho měli zapracovat konkrétní uh, témata týkající se vztahu mezi uh, obchodem nebo podnikáním a lidskými právy. Jsme za tyto připomínky velmi vděční a zapracovali jsme je. Pokud jde o konkrétní formulaci té zprávy, tak mohu říci, že výroční zpráva se má soustředit na lidská práva a demokracii ve světě. V mnoha instancích se tedy hovoří o evropské politice demokratizace, ale ta ve skutečnosti neexistuje. My máme politiku týkající se demokracie, napomáhající demokracii, ale ne podporující demokratizaci. Možná, že eh, vám to bude připadat jako drobnost, nicméně podle mě je to velmi důležitá záležitost, protože Evropská unie se tedy nezabývá tím, že by vyvážela eh, nějaký politický systém. Jde pouze o to, abychom napomáhali demokracii tam, kde se vytvoří sama z dola. Děkuji. Thank you, Mr. Sven. And I understand I... Děkuji, pane Svane. Uh Takže členové eh, parlamentu nemají přístup k posouzení určitého dialogu. Když zpracovávají zprávu, musíme eh, to tedy nějak posoudit, jak budou instituce lépe spolupracovat. A eh, pak ještě nejenom otázka, když je člověk zpravodaj. Možná bychom se měli pokusit napsat dopis, když jde o zohlednění aspektů ve Eh, zprávě, že by bylo možné strávit půl den eh, v příslušné sekci, pokud budete chtít. Ne, ne, ne, prosím. Já chci jenom připomenout, že eh, ti, kteří dostanou slovo, tak chci říci, že už je čas, abychom zahájili další bod na našem programu v půl dvanácté. Ale za nevládní organizace je tady také žádost přednes pár slov, Davide? Děkuji, já budu co nejstručnější, paní předsedkyně. Jménem celé sítě chci poděkovat zpravodaji za spolupráci, kterou eh, projevil vůči nám, zejména během eh, všeobecné konzultace, ale také během bilaterálního jednání. To jsme opravdu velice ocenili my všichni v naší síti. Myslím, že je zpráva velice ambiciozní. Je to také obtížný úkol reagovat na všechny události roku 2010 a <clears throat> nic nevynechat, eh, přihlédnout tomu z hlediska EU i z hlediska rozvoje institucí. To si myslím, že je velice důležitá zpráva Eh, která se snaží reagovat na aktuální vývoj také v radě. Když dovolíte, abych jenom rychle reagoval na několik bodů, které zmenšil pan Howitt. Eh, to si myslím, že by také bylo vhodné, aby to bylo ve výroční zprávě. Pokud je o kampaně, Pan Howitt eh, uvedl, že nevládní organizace jsou trošku skeptické vůči kampaním já myslím, že to vyvolává určité otázky, jak vlastně se o tom rozhoduje a jaké prostředky jsou k dispozici. My si myslíme, že mm, ta témata kampaně eh, by měly být vybrány opravdu s maximálním eh, odborností. Dále otázka dialogu. Eh, hovoříte o mechanismech dialogu. Já myslím, že v mnoha případech se ukazuje, že to je vlastně právě jakási náhražka toho, aby se pak lidská práva opravdu eh, eh, uplatňovala v praxi. Ehm, stále eh, je tady ještě daleko větší prostor pro politiku. Pokud je o politiku sousedství, ve zprávě také zmiňujete, jak je důležité hovořit o takových otázkách, jako je diskriminace a prosazování demokracie a tak dále, také v oblasti sociálního, kulturního života, což se v oblasti sousedství momentálně pomíjí. Další věc, jak to je momentálně ve zprávě, Otázka EU a obchod, to znamená obchodní dohody. Je tady celá řada eh, obchodních dohod, Eh, které se projednávají v tomto roce. Jednak je tam eh, Afganistán, eh, což bude pravděpodobně zpracováváno v nejbližších měsících. A pak je tady i další možnost, jak podcenit doložku o lidských právech v obchodních dohodech. Tady parlament by měl být zcela jednoznačný o tom, jak důležitá je taková doložka o lidských právech. Ano, potřebujeme lepší mechanismy pro její uplatnění. A rozhodně by to mělo být v těchto dohodách ve všech. A konečně, co může ještě parlament eh, dál dělat, jakou úlohu sehrává v celé této práci. Může to být trošku ještě dále posíleno? zejména eh, co může parlament udělat v tomto podvýboru, eh, sledování různých usnesení a tak dále, doporučení. Eh, chtěl bych upozornit na dopis, který jsme poslali předsedovi parlamentu, když byl nedávno zvolen do této funkce. Děkuji. Děkuji a na závěr ještě dostane slovo Richard eh, s 99 odstavci ve své zprávě. Eh, Pokud eh, k tomu ještě něco přidáme, tak jich bude 101 a to už tedy bude zásadní dokument. Děkuji, paní předsedkyně. Podobně jako SVČ, i moje dopolední prezentace je velmi komplexní. Nicméně já eh, tedy poděkuji stínovým zpravodajům za spolupráci, za jejich milá slova. Doufám, že se podaří tu zprávu ještě vylepšit, že společně budeme aktivně pracovat na předložených pozměňovacích návrzích. Děkuji také kolegyním Čenčin a Da Kaiser. Děkuji za eh, příspěvky jejich politické skupiny. Jsou to velmi cené připomínky a já jsem velmi vděčen za všechny jejich podněty. Budu se snažit eh, na znesené připomínky reagovat. A nyní k tomu, co říkal pan Grip. Já, si, já s vámi tady souhlasím v tom, že se musíme co možná nejvíce snažit vycházet z empirických faktů. A já naprosto souhlasím s tím, co jste o tom řekl. Eh, pokud hovoříme o vágnosti, o nejistotě, o tom, že bychom se měli opírat o empirická data, tak to jsou samozřejmě velké úkoly pro nás, pro všechny, kdo se angažujeme v lidských zprávech, eh, právech. Pokud eh, máte pocit, že něco v mé zprávě není dostatečně přesné, tak mě prosím dejte vědět, protože já jsem se snažil vycházet vždycky z ověřených skutečností. Pokud byste měli pocit, že tomu tak nebylo, tak mi to prosím eh, dejte najevo. Jinak tedy eh, beru na vědomí to, co tu zaznělo o konkrétnosti, podrobnosti je to vždycky velmi obtížné vytvořit nějaký vyvážený dokument. Já si myslím, že pan Grip to nepochybně pochopí a pokud by chtěl e, učinit nějaké návrhy, předložit nějaké připomínky, tak já jsem, budu velmi rád. Pokud jde o metodologii, tak k tomu bych rád řekl, že v minulosti se Evropský parlament snažil e, brát zemi po zemi tak abychom nedělali dvojí práci, abychom neopakovali to, co dělá rada. Ale nyní jsme se rozhodli, že to nebudeme eh, dělat, že eh, to je úlohou rady a že to budeme spíše hodnotit, že budeme tedy hodnotit práci Evropské unie v oblasti lidských práv. To znamená, že eh, velká část toho textu, který jsem předložil výboru, je spíše teoretická, jsou to abstraktní slova a možná, že eh, v tom nevidíme ty konkrétní země, ale je to zkrátka metodologie, pro kterou jsme se rozhodli a eh, zřejmě je to ten nejlepší způsob. Rád bych všem stínovým zpravodajům a všem, kteří poslouchají, eh, řekl, že není dobré, abychom měli mm, pozměňovací návrhy, které se budou týkat situace v oblasti lidských práv v jednotlivých zemích. My jsme se snažili tedy eh, nevolit tento přístup, konkrétní přístup, eh, který bude hovořit o jednotlivých zemích. Takže prosím, toho se držme. A nyní tři body, o kterých hovořil pan Hřib a které se týkají posíleného dialogu mezi evropskými institucemi e, v oblasti takov, nebo v takových situacích, jako je například arabské jaro. E, to samozřejmě mm, bylo velmi důležité téma na konferenci v Kampale a já samozřejmě Eh, vítám příslušné pozměňovací návrhy, můžete je předložit, já s nimi budu souhlasit. Pokud jde o to, co říkala paní Vejža, tak já jsem se snažil soustředit pouze na lidská práva, ne, neza, nezacházet do jiných oblastí. My tedy chceme, abychom Eh, tedy eh, lidská práva viděli komplexně, eh, včetně té svobody internetu. Pokud byste k tomu tedy měli nějaké expertní znalosti, tak mi to velmi pomůže. A nyní k tomu, co paní Veržia říkala, pokud jde o mechanismy mainstreamingu hodnocení. Pokud k tomu budete mít nějaké před, pozměňovací návrhy, tak je prosím předložte, a budu velmi rád za jejich předložení. A nyní k tomu, co říkala paní de Kaiser. Ano, Eh, souhlasím s tím, co říkala, pokud jde o mezinárodní dohody. Máme tu eh, eh, konkrétní bod týkající se odhadu dopadu, posunu, pokroku sezónních ukazatelů. To znamená, že já jsem se eh, snažil tomu věnovat, ale určitě jsou tu oblasti, kde eh, můžeme něco zlepšit a proto bych eh, byl velmi rád za příslušné doplnění. Ti dětští čaroděje, čarodějové, to je samozřejmě velmi důležitá otázka, k tomu mi můžete být nápomocna a můžeme tedy do toho zapracovat příslušný odstavec. A nyní k tomu, co říkala paní Senčin. <clears throat> My tedy pochybujeme o tom, jestli se té otázce, kterou jste zmínila, můžeme věnovat eh, dopodrobna eh, handicapovaným lidem, handicapovaným dětem. Samozřejmě, že eh, o těch otázkách se snažíme jako parlament hovořit a já jsem si to tady eh, poznamenal i tentokrát a je to nepochybně jeden z bodů, kterým se věnujeme v rámci nediskriminace. Paní Cenšin a pan Hřib eh, se vyjádřili eh, k odstavci 64 k sexuální orientaci. Já vím, že je to velmi citlivé téma, především pro EPP. E Nicméně zároveň je to zásadní bod pro moji politickou skupinu a mnoho zastánců lidských práv na světě eh, se věnuje právě těmto konkrétním právům. A já si myslím, že pokud zmíníme tato konkrétní práva, tak eh, můžeme zamezit eh, zneužívání lékařských diagnóz a tomu, že je lidem tedy upíráno toto základní právo. Doufám, že tedy najdeme společnou řeč, eh, tak aby nás to navzájem nedělilo. To bylo také eh, moje základní poselství nebo můj základní úmysl, když jsem se snažil tu zprávu eh, formulovat. Já chápu, že to je velmi citlivá otázka pro frakci pana Křiba a prosím, bylo by dobré, kdybychom se snažili najít formulaci, která by byla přijatelná pro nás, pro všechny, včetně EPP. Já se tomu budu snažit co možná nejvíce na pomoci a budu se snažit, aby, tomu, aby se tak stalo co možná nejdříve. Eh, lidská práva a eh, demokracie sociální kulturní práva. Já jsem se snažil věnovat té nerovnosti, diskriminaci. Eh, samozřejmě přijímám to, co jste řekli. Eh, zmínil jsem tu pouze Indii, Kanadu, ne více eh, zemí, ale je naprosto jasné, že lidská práva by měla být součástí každé jednotlivé mezinárodní dohody. Eh, nezávisle na tom, jestli tedy to tady bude zmíněno. Pokud chcete něco konkrétního zmínit, tak mi to prosím dejte vědět. Eh, já jsem eh, tedy eh, slíbil, že pokud nebudete trvat na právu tajemství, takže to do toho také můžeme zapracovat, to, co mi dáte. A nyní tady odpověď panu Svonovi. Pokud jde o přístup k dokumentu, tak dě, dokumentům, tak děkuji paní předsedkyni za to, co řekla. Myslím si, že jsme dosáhli určitého pokroku. Eh, paní kolegyně předložila tento návrh před nějakou dobou mým jménem, takže to je věc do určité míry vyřešená. Já bych rád dal najevo, že eh, moje terminologie, eh, to znamená použití termínu nepodařený mechanismus nebo selhání mechanismu, eh, tak to znamená, že eh, jsou tu určité nedostatky a ta situace je, situace je spíše horší než lepší. Proto jsem vás prosil, abyste se na to podíval. Nezávisle na Eh, rozdílech z minulosti se musíme podívat na, eh, nebo musíme snažit o přístup založený na ukazatelích. Takto jsem to formuloval. Eh, myslím si, že je to takto přijatelné. Pokud ne, tak mi dejte vědět. Pokud jde o vztah k demokratizaci, pane Smone, máme tu někoho, kdo se tím zabývá. Pokud se podíváme do minulosti, tak pravděpodobně zjistíme, že eh, jste tady neměl možnost eh, to detailně probrat vzhledem eh, k nedostatku času, ale přesto by bylo velmi dobré, kdybyste mi jako zpravodaji poslal nějaké písemné připomínky týkající se terminologie, protože to samozřejmě potřebuju do své zprávy a já budu vždycky velmi vděčen, pokud nám ESVČ pomůže a pošle písemné eh, připomínky ještě eh, před tou stanovenou lhutou, tak abychom mohli vylepšit a vyčistit ten text. Eh, Děkuji, pane Hovite. A já bych vám chtěla ještě připomenout, jaké jsou termíny pro pozněvací návrhy 15. února v 6 hodin večer. A nyní uh, už přecházíme k dalšímu bodu na našem programu. Je to slyšení o situaci po egyptských volbách. Máme tady experty a toto slyšení je společně s výborem AFET. Ehm, měl by mít mezi námi předseda eh, AFETu, ale vítám také další členy AFETu a také delegace pro vztahy se zeměmi Mašrek. Také vás vítám. V našem podvýboru pravidelně aktualizujeme naše informace tím, že eh, vyslechneme zástupce občanské společnosti z různých zemí, eh, kteří nás informují o tom, jak se u nich situace vyvíjí. Byli jsme tady již zástupce Sýrie a tentokrát se podíváme trošku podrobněji eh, na situaci v Egyptu. Než začneme, myslím, že si všichni uvědomujeme, ty hrozné obrazy, které jsme viděli po fotbalovém zápase v Port Said. Velice soucítíme s rodinami obětí a samozřejmě je tady politický požadavek o nezávislé vyšetření eh, celé situace a zjištění, kdo za to zodpovídá jestliže složky bezpečnosti a policie nereagovaly pak to určitě může být považováno za eh, něco víc než pouze ad hoc boj mezi dvěma skupinami fotbalových fanoušků. Také tady je otázka eh, situace mezinárodních nevládních organizací a jejich eh, útoky na ně. Myslím, že k tomu tady bude hovořit také eh, pan Stefan Gehrold, který je také ředitelem Evropského mm, úřadu nadace Konráda Adenaura. A já myslím, že už nemůžeme eh, dále zdržovat. Přivítáme pana Brokáš přijde, ale my už musíme eh, postupovat dál, protože naše slyšení už mělo začít před čtvrt hodinou. Já bych chtěla představit naše hosty. Je tady Ahmed Samich, který je ředitelem eh, ústavu Andalus pro toleranci a eh, studium násilí v Káhyře. Je tady také Antony Dworkin, který je eh, z mm, European Council on Foreign Relations a pak ještě Stefan Gerold, ředitel Evropské kanceláře na dace Konráda Adenaura. Bylo tady doporučení od kolegu, abychom se snažili také mít Human Rights Watch, eh, jejich eh, pobočku v Káhyře. Bohužel to nebylo možné, my jsme se pokusili, ale nešlo to, neboť eh, jsou ve Washingtonu. Ještě paní Nasira Bulus, EAS e je tady, tedy z SVČ e a já už bych chtěla dát slovo panu Samihovi v té první eh, části vystoupení. Možná bychom mohli eh, vám věnovat 7 až 10 minut. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám za pozvání. Eh, celý ten proces eh, voleb, to znamená sčítání hlasů, právě skončilo. Ale eh, je otázka zní, zda volby znamenají demokracii. Demokracie je větší otázka. 580 členů z parlamentu, z toho pouze 10 žen a přitom oni jsou často zahalené. Občanská společnost, eh, svobodné sdělovací prostředky, to přece jsou také další důležité eh, aspekty demokracie. 40 lidí eh, v Egyptu je velice chudých. Pro ně vlastně tady demokracie není to nejrozhodnější. Politické strany, které mohou podpořit finančně, nejchudší jsou pro ně důležitější. Také otázka sociální smlouvy. Eh, vztah mezi státem a eh, lidem a vypadá to, eh, že je to jako vztah mezi otcem a synem. V Egyptě otec nemůže souhlasit s tím, aby 25-letý syn dělal, co chce. Prostě tak to je. Prostě jednoduše a prostě tak to je. Je to velice jednoduché, ale přitom komplikované. 75% lidí v Egyptě, promiňte, 65 eh, jsou mladší eh, než 35 let. 40 lidí je mladších než 25 let. Já vím, že orgány EU žádají nebo kladou tuto velice důležitou otázku. Co můžeme udělat? Thomas Friedman Eh, napsal velice jednoznačný článek, ze kterého mohu citovat po návštěvě Egypta. Eh, říkal, když vidíte, eh, že slonové létají, prostě poznamenejte si to a mlčte k tomu. Před dvěma dny bylo napsáno, revoluce uspěla, ale země zahynula. To znamená, že ten starý systém, starý režim už nemůže pokračovat, nemůže se sám ze sebe obnovit. Mnozí mladí egyptiané loni neprovedli to, čemu říká mezinárodní společenství eh, přechod. My tomu spíše říkáme období pomsty eh, když vojáci eh, a velitelé do umožní muslimskému bratrstvu eh, vládnout za podmínky ovšem, že se nic nezmění, tak to přece neznamená demokracie. Můžete si uvědomit, že došlo k velké změně, to znamená, že NDP, eh, vládnoucí strana za Mobaraka, byla odstraněna Eh, ale byla nahrazena eh, muslimským bratrstvem a salafisty. Ano, tak je to. Nejsou to lidé z bývalého režimu, ale chovají se přesně tak jako minulý režim. Když vidíte ministra vnitra, který na eh, schromáždění lidí umožní zastavení eh, demonstrantů zbraněmi, když vidíte, že eh, poslanci tomu tleskají, tak pak pochopíte, že eh, jediný rozdíl je ve jménech, nikoli v politické akci nebo v jiném pochopení situace. Zejména um, zprávy o lidských právech, ať už národní nebo mezinárodní, říkají, že policie používá maximální sílu, aby zadržela demonstranty, potlačila demonstranty. Eh, těžko můžete chtít nastínit budoucnost eh, Egypta. Situace je opravdu velice temná. Já bych doporučil, aby EU eh, nepřikročila k podpoře tohoto režimu. Je to téměř otázka problému s legitimitou. Vláda má velký problém legitimity většina politických stran každodenně špatně eh, zastupují své voliče eh, v parlamentu, ztrácejí stále víc a víc legitimitu. A vidíme hněv u té velké většiny lidí na ulicích. Je to velmi nestabilní situace, eh, tu nemůžeme podporovat. Kdybyste chtěli opravdu podpořit vládu, Ehm, musíte si uvědomit, že je to vláda podporovaná jen velice eh, slabou částí obyvatel. Tady mám na mysli především eh, salafisty a muslimské bratrstvo. Nevládní organizace, mezinárodní i národní, ehm, jsou neustále předmětem útoků ze strany vlády a ze strany eh, armády i ze strany parlamentu. Oni prakticky dělají jejich práci a přitom jsou obvinováni, že jsou agenty západu. E, jaký typ demokracie takto budujeme v Egyptě? Jakou budoucnost zatím můžeme vidět? E, to, co se stalo v Port Saidu, to není pouze problém fanoušků fotbalu. E, různé vyšetřovací komise ukazují jasně, že to bylo velice konkrétně zacíleno, zaměřeno na mladé aktivisty, eh, skupinky eh, fanoušků, eh, které vlastně byly demonstranty proti současné situaci. Ukazuje to celá řada videí. Dámy a pánové, egyptské, egyptská armáda používá maximální násilí pro zabíjení eh, eh, demonstrantů, včetně žen eh, v různých v ulicích různých měst, včetně Káhyry. Jakou legitimitu můžeme očekávat? Má generace i mladší generace v mé zemi, jakou mohou vidět vůbec záruku v těchto lidech? Na, jedné, na jedných webových stránkách je Eh, se vyjádřil eh, bloger, prosím, podívejte se na to. Najdete tam velice jasné důkazy, velice jasné obrázky, které ukazují toho, co se odehrává v káhirských ulicích. Děkuji. Thank you, Mr. Sami, for you. Děkuji, pane kolego, za tato slova. Připomíná mi to včerejší diskuzi v AFETu o Rusku, protože jsme také diskutovali o tom, že nevládní organizace si berou peníze od Evropské unie a za to se jim dostane přízviska agenti západu. My e, se s takovouto situací sestáváme čas, setkáváme často. Jsou to e, příklady vlád, které chtějí postavit e, práci nevládních organizací mimo zákon. Na počátku jsem zapomněla zmínit, že ta situace je velmi dramatická, ještě se zhoršuje, ale zároveň eh, vítáme propuštění Michaela Nabila, blokera, to je součást eh, tohoto hnutí. Byť ta situace je velmi špatná, tak mezinárodní solidarita někdy trochu pomáhá. A nyní má slovo pan Dvorkin. Děkuji. Je mi velkou ctí, že tu mohu být a že vám mohu něco říci o tomto velmi důležitém tématu. Dovolte mi, abych vám nastínil svůj pohled na situaci eh, v Egyptě, na volby a povolební období. Domnívám se, že Eh, konání parlamentních voleb je významnou událostí ve vývoji země v rámci té transformace v Egyptě. Eh, možná, že bychom mohli říci, že to je dokonce ta, ten nejvýznamnější krok od eh, pádu prezidenta Mubaraka. Poprvé tu máme demokraticky legitimní skupinu, Parlament se tedy může postavit proti vojenskému vedení, proti SCAFu. A jak řekl kolega přede mnou, v tuto chvíli je ta situace neúplná, byl to takový polovičatý krok v rámci toho přechodu k demokracii. Myslím si, že ta situace v tuto chvíli je velmi zmatená. Není tu žádný konsenzus na tom, kam se bude tedy politický systém dále ubírat, jak se to bude vyvíjet. A není jasné, jak tedy dojde ke koncenzu v rámci egyptské politiky, jak eh, tedy bude, jak bude vypadat nové politické uspořádání. A to je tedy esence toho přechodu k demokracii. To znamená, že v tuto chvíli eh, si uvědomujeme, že je tu tedy eh, boj mezi vojenským vedením, mezi skafem, parlamentem, kterému vévodí muslimské bratrstvo a také na, tři, na straně třetí mezi civilními protesty. Žádná z těchto skupin nemá v tuto chvíli jasnou legitimitu, to znamená, že jak si bojují o další legitimitu, o další moc. Parlamentní strana svobody a spravedlnosti se chápe jako delegovaná autorita, která byla zvolena, získala největší množství hlasů, to znamená, že může eh, vládnout a nemusí eh, brát v úvahu další vývoj lidových protestů v rámci politiky. To znamená, že oni už se nestaví na stranu protestů a snaží se je zastavit. Eh, chtějí, aby tady byl oddělený vztah eh, s, eh, s armádou. Jsou tu tedy určité snahy o vyjednání amnestie s armádou ale nepodařilo se to a bohužel to vyvolalo silnou protireakci v rámci civilního obyvatelstva. Pan sami velmi výstižně vykresloval to, jak dochází ke zneužívání lidských práv. Já si myslím, že velký problém v tuto chvíli představuje ústavní proces. Ten harmonogram, ta cestovní mapa, která stále ještě existuje, počítá s tím, že by tedy eh, byla sepsána eh, ústava a že by tedy byla přijata před prezidentskými volbami. Počítá se s tím, že prezidentské volby se tedy eh, budou konat tak, abychom nového prezidenta měli na počátku července nebo dokonce ještě dříve. Není tedy dost času na to, aby proběhl adekvátní, přiměřený ústavnotvorný proces, který by zahrnul sociální eh, diskuzi, diskuzi se sociálními partnery s občanskou společností. Eh, v rámci tohoto časového postupu se eh, počítá spíše s tím, že ta ústava bude nějak rychle prosazena, anebo že bude tedy se vycházet ze staré ústavy z roku 1971. Myslím si, že to je tedy věc, která nám v tuto chvíli působí velké potíže a Máme tedy velké obavy, pokud jde o budoucí politické uspořádání v Egyptě. Další nejistý bod eh, představují kompetence parlamentu, který byl právě zvolen, jestli tedy bude mít eh, nějaké kompetence vyplývající z dočasné ústavy, kterou předložila vojenská rada Oni se tedy snaží samozřejmě zasahovat do uh, legislativního procesu, ale uh, eh, SCAF na druhé straně uh, vede zemi uh, způsobem, o kterém hovořil pan uh, Sami. Nejsou tu uh, ctěna lidská práva, nejsou tu ctěny různé demokratické proudy, média jsou omezována a Kromě toho jsme slyšeli, že je tvrdě zasahováno proti nevládním organizacím. To tedy jasně naznačuje, jak vypadá ten vývoj za vojenského vedení. Oni tady dostávají informace od spravodajských služeb a e, snaží se potírat protesty obyvatelstva. Zároveň e, mají určitou podporu obyvatelstva. Nedávný výzkum ukázal, že 70 4 lidí tedy eh, je pro eh, zahraniční pomoc eh, nevládním organizacím. To je tedy celé to pozadí současné krize, pozadí těch nejistot, které tu jsou. A proto dochází k takovým excesům, jako jsme viděli na fotbalovém stadionu. Zahraniční aktéři, včetně Evropské unie, se tady musí snažit e, o vyvážený postup. Musí e, podporovat demokracii, lidská práva, ale zároveň se musí snažit o jakousi odolnost e, No vůči tomu, co, eh, co bychom mohli označit jako zasahování do těch událostí. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom se tedy soustředili na to, že budeme mít jasné poselství vůči civilnímu obyvatelstvu. Budeme se tedy snažit o eh, legitimní vládu v Egyptě a eh, kromě toho budeme zastávat ty hlavní priority, které tu jsou. Poselství by mělo být eh, hlavně to, že Evropa se snaží o to, aby egyptský lid eh, pochopil, že Evropa nechce zasahovat do jeho vlastních udál, eh, záležitostí, ale chce, aby egyptský lid měl legitimní, měl dispozici legitimní politický proces, který se bude zakládat na právním státě. Politický ústavnotvorný proces eh, musí být inkluzivní a musí se snažit o vytvoření právního státu. To znamená, že musí platit svoboda schromažďování, svoboda projevu. To jsou zásadní eh, body, základní principy, které jsou klíčem jakéhokoliv demokratizačního procesu. Myslím si, že občanská společnost je velmi důležitým aktérem celého procesu. Já vím, že musíme vytvořit rovnováhu, která je velmi citlivá, ale stanovisko, které k tomu eh, představila vysoká představitelka, eh, hovořilo hlavně o tom, že by se měly respektovat právní zásady. Zatím to vypadá, že se využívají dosavadní neférové zákony, které pocházejí z éry Mubaraka a bylo by velmi dobré, kdybychom se spíše zastávali zase základních principů, jako je eh, svoboda projevu, pluralismus a tak dále. Já tedy doporučuji, abychom se Eh, na tu situaci i nadále soustředili, abychom se drželi hlavních priorit. To znamená, že musíme učinit všechno, co je v našich celách, abychom vytvořili vhodný rámec pro legitimní vládu, která se bude opírat o eh, eh, legitimní politické uspořádání, o, sociální konsenzus a která zároveň bude respektovat lidská práva. Děkuji. Thank you very... Děkuji, pane Dvorkine, za toto prohlášení i za doporučení. A nyní dávám slovo panu Geroldovi, ředitelem Evropské kanceláře nadace Konrada Adenaura. Já, Frau Ano, děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, velice vám děkuji za to, že jste mě sem pozvali. Byl jsem informován, že mám asi 7 až 10 minut času zde mluvit. Já jako vedoucí nadace Konrada Adenauera pobočky v Bruselu nejsem odborníkem na arabský prostor. Pracoval jsem v Africe, ale byl to v západní Africe. A já dnes eh, budu hovořit o situaci nadace Konrada Adenauera, takže já se ji pokusím představit, nakolik to bude možné. Eh, svoji prezentaci mám rozdělenou na tři části. Za prvé je to chronologie dosavadního postupu proti káhirské kanceláři naší nadace. Za druhé, jaké předměty kritiky zde jsou a s jakými partnery spolupracuje naše nadace v Egyptě. A potom bych zareagoval na nedávné události posledních dnů, možná i včerejška a dneska. Dámy a pánové, Nadace Konrada Nenora působí v Egyptě už více než 30 let a spolupracuje zde s různými eh, zástupci občanské společnosti, s vládou i s ekonomickou sférou. Naším globálním cílem je posílení eh, aktivit občanské společnosti na podporu demokratických struktur. Můj kolega, který tam působí, pan doktor Jakobs, je to velký odborník na islám. Studoval islámská studia a politologii v Kolíně nad Rýnem a od roku 2007 je eh, vedoucí eh, egyptské pobočky. Možná bych doplnil, že je ženatý a má tam dvě malé děti, takže ta aktuální situace je pro něj i dosti relevantní z toho osobního hlediska. Poskytl bych vám krátký přehled vývoje od konce prosince loňského roku 29.12. loňského eh, roku byla prohledána kancelář nadace, prohledali eh, bezpečnostní složky, policisté a to očividně na eh, poput státního zastupitelství, nicméně nepředložili žádné rozhodnutí o domovní prohlídce. Veškeré dokumenty a e, počítačové vybavení byly zabaveny a prostory byly zapačetěny. Nadaci bylo zakázáno nadále e, vyvíjet aktivity v Egyptě. 3. ledna tohoto roku byl pan Jakobs předvolán a musel se pět a půl hodiny zodpovídat vyšetřujícímu soudci a hovořit o situaci nadace Konrada Adenauera. Bylo mu přislíbeno, že brzy bude moci kancelář opět zahánit svoji činnost a že příslušné podklady a vybavení bude vráceno. 11. ledna tohoto roku Státní zastupitelstvo sdělilo na daci Konráda Adenovera, že řízení se nezastavuje a pokračuje a že dokumenty a počítačové vybavení nadále zůstávají zabavené. Pan profesor doktor Petering, předseda eh, nadace Konráda Adenauera, bývalý předseda Evropského parlamentu, eh, kritizoval tento postup, že je založen na výhradné libovůli. 18. ledna se generální tajemník CDU, pan Gröll, setkal. To je asi víte, že my nejsme ani právně, ani finančně zá, eh, závislí na německé CDU, nicméně jsme s nimi osobně zpřízněni. Takže generální tajemník CDU se 18. ledna setkal s egyptským velvyslancem v Berlíně poukázal na to, že dobrá spolupráce mezi oběma zeměmi závisí také na tom, aby neziskové organizace a zvláště nadace Konráda Adenauera, aby tyto organizace měly možnost v Egyptě eh, bez eh, překážek pracovat. 30. ledna Ministr, německý ministr zahraničí odletěl do Káhyry a setkal se tam s přístupnými zástupci organizací a poukázal na situaci neziskových organizací v zemí, kritizoval postup egyptských orgánů. A 5. února státní zastupitelství oznámilo nadaci kamaráda Adenauera, že nyní bylo zahájeno trestní řízení proti panu doktoru Jakobsovi, řediteli pobočky a proti paní Báde, která je zaměstnankyně a oba dva mají zákaz odjet z Egypta. E, tento den také profesor Petering tento postup kritizoval opakovaně při setkání s egyptským velvyslancem Ranzim. Včera večer pan doktor Petering odletěl do Káhery a Eh, hodlá se zde setkat eh, s ministrem zahraničí a s ministriní pro eh, vztahy se zahraničím. Možná už se tak i stalo. Druhá věc, z čeho, co je vytýkáno? Jsou to vlastně dvě oblasti, které jsou vyšetřovány. Za prvé je to přestupkové řízení. Předmětem tohoto přestupkového řízení je na jedné straně kritika, že nadace Konráda Adenaura nelegálně provozuje neziskovou organizaci v zemi a druhý bod, který je vytykán, je ten, že nadace nelegálně s eh, neohlášenými, neregistrovanými zahraničními financemi operuje v zemi. Eh, to je tedy výtka směřovaná vůči nadaci, vůči řediteli pobočky nadace v Egyptě a tato výtka nyní byla doplněna další výtkou. A, nebo vlastně tím, že bylo zahájeno trestní řízení. Bylo nám oznámeno, že bylo zahájeno trestní řízení, ale nevíme přesně, co je vytýkáno konkrétně panu Jakobsovi a jeho kolegyni. Předpokládáme, že to budou věci jako špionáž nebo vlastizrada ale nejsme schopni to ještě říci, protože jsme ještě neobdrželi přísluš, mé obvinění bylo nám slíbeno, že to obdržíme do tří dnů. Partneři nadace, krátce to projdu, k tomu chceme říci toto. Během výslechu pánu Jakobsovi bylo sděleno, že se explicitně nekritizuje E, spolupráce s egyptskými neziskovkami, ale já bych to přece jenom krátce prošel za takový krátký seznam partnerů. Information and Decision Support Center to je e, poradní e, orgán řízený vládou, potom National Council for Youth, Center for Economic Research and Studies, Center for Political Research and Studies, Partners and Development, Development Program pro Women and uh, Children, Egyptian Youth Federation a ještě jedna další organizace. To je tedy seznam partnerů, s nimiž naše nadace v zemi spolupracuje. A teď třetí oblast, třetí téma, jak vypadá aktuální vývoj. V německém Bundestagu dnes bude prezentán návrh CDU, CSU a FDP. K tomuto tématu bude se o něm diskutovat. Já to teď nemusím do detailu eh, schrnout, ale rád bych vypíchl tři zásadní eh, body. Německý spolkový sněm vyzývá německou vládu, aby i hned se postará o zastavení řízení proti nadaci Konrada Adenauera v Egyptě. Dále specifická práce eh, neziskových organizací a její význam pro transformaci má být vysvětlena egyptským orgánům a za třetí je třeba zajistit, aby německé eh, politické nadace nadále mohly svobodně pracovat a tak eh, podporit demokratický ekonomický vývoj Egypta. Chci říci, že Německo bilaterálně eh, chce převést 240 miliard eur dluhů Egypta. Toto peníze dluží Egypt Německo a chce to převést na projekty pro Egypt. Dále velkou částku investuje pro, eh, nebo dává k dispozici ča, velkou částku pro vybudování demokratických a právně státních struktur v Egyptě. Takže to je vše ve prospěch Egypta. Možná bych doplnil ještě další věc, že by bylo smysluplné, aby se egyptské orgány seznámily se, se seznamem eh, předsednictva eh, naší nadace je tam například uvedena paní Merklová, pan Kohl a e, předseda e, Bundestagu, pan Lamert. A nyní tedy poslední věc, kterou chci říci. Aktuálně nenastala žádná změna k lepšímu, spíše došlo k vyhrocení situace. Pan profesor Pöttering, jak už jsem říkal, se setká s příslušnými ministry Egypta Egyptské orgány upozorňují na to, že nebude nějak speciálně zacházeno s nadací Konrada Adenauera a že se zde jedná také o proces v rámci demokratického systému a dělení moci, dělby moci, takže justiční orgány jsou Eh, sobě tačné své bytné a nejsou ovlivnitelné. Otázka, zda opustíme Egypt, eh, myslíme si, že ne. Nadace Konrada Adenaura je pevně rozhodnutá zde působit i nadále. A dovolte mi také poukázat na to, že pro nás je to problematické přestat s prací eh, v Egyptě, protože paní Máde, tedy ta spolupracovnice, která je také obviněna, eh, je provdána za egyptiana, takže žije v Egyptě a nemůže jen tak snadno opustit zemi, aby se vyhnula trestnímu stíhání. Takže já vám děkuji a jsem vám k dispozici pro vaše otázky. Děkuji vám, pane Gerolde, za vylíčení situace na dace Konrada Adenauera. To je skutečně velice závažná situace a dovedeme si představit, že když, eh, jak jste o tom mluvil, je taková nagrace, která je podporována například kancelářskou a celou řadou ministrů. A potom si musí, eh, je to váš případ, ale pak si musíme uvědomit, jak asi zachází egyptská vláda s egyptskými organizacemi, které nemají takovou to velkou podporu. Tak a já přejdu do angličtiny a prosím pana Davida z parlamentní skupiny pro vztahy se zeměmi Mašreku, aby se také prosím vyjádřil. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za to, že se u vás koná takovéto slyšení, které je velice aktuální jsem také vděčný našim kolegům, dalším panelistům, kteří nám ukázali, jak vypadá realita v dnešním Egyptě. Naše první otázka je, Jsme nebo nejsme překvapeni eh, touto situací? Já myslím, že většina z nás na takovou otázku odpoví, že ne. Já myslím, že jsme to mohli očekávat a mohli tedy mluvit zcela, zcela volně a svobodně v Evropském parlamentě, tak mohu říct, že salafisti určitě dostali eh, více asi, než jsme čekali, eh, více hlasů. Takže já myslím, že celkově za to je to obrázek situace, kterou jsme mohli očekávat. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl v Egyptě právě v době, kdy se poprvé diskutovalo o volebním zákonu. A diskoval Diskutoval jsem s různými eh, politickými skupinami z různého zaměření a eh, další členové parlamentu tam byli eh, také v té době a Eh, prostě asi máme různé zkušenosti s různými svobodnými demokratickými eh, systémy a pak jsme asi očekávali už od prvního okamžiku, co může vzejít z takového volebního systému, který se v tomto zákonu eh, ukazoval. Vlastně na základě 34% hlasů můžete získat 100% míst v parlamentě. Tak vypadá toto pravidlo o rozložení hlasů Eh, eh, je to prostě velmi deformující rozložení. Takže za první věc je, nemůžeme být překvapeni. Za druhé, musíme také vědět, proč muslimské bratrstvo dostalo tolik hlasů. Nesmíme zapomínat, že během celé doby vlády Mubaraka velice pozitivní úlohu sehrávalo muslimské bratrstvo tím, že podporovalo v sociální oblasti obyvatele. A proto v okamžiku voleb s těmi prostředky, které tam byly, já se do toho nechci příliš pouštět, s těmi prostředky, které měli, prostě byli odměněni za to, co dělali v době vlády Mubaraka, protože byli vlastně jedinou opozicí, když nebyli ve skutečnosti politickou opozicí. E, prostě tam odvedli velmi dobrou práci pro egyptský e, lid a za to určitě musí být oceněni. A za to byli také odměněni hlasy ve volbách. Otázka zní, jaká je budoucnost. Tady plně souhlasím s eh, panem Samihem, když eh, se vyjádřil o skafu. To možná mé vystoupení není tak jasně strukturováno, jak by mělo být, ale chtěl bych říct, si několik věcí. Nezapomínejme o tom, co napsala eh, noviny Liberation o situaci ehm, že to v Egyptě znamená, na jednoho člověka eh, připadá jeden hlas, ale pouze jednou jedinkrát. No, tak to pouze jedinkrát, to se naštěstí ještě eh, nenaplnilo. Uvidíme, co se stane s ústavou, to bude klíčový faktor pro budoucnost Egypta. Jak už tady bylo řečeno, my, Evropané, nemůžeme nikoho poučovat, nemůžeme jim říkat, co by se mělo eh, odehrát v jejich zemi, země jsou svrchované, ale v Evropské unii a v parlamentu eh, hlasujeme o návrhu Evropské komise. Ještě dnes dostali členové e-mail, protože jste tady, tak se to ještě nemohli si přečíst. Je to od eh, Catherine Ashton o aplikaci principů v politice sousedství, tedy je to nový dokument. A v naší politice sousedství máme ten princip víc a víc, což neznamená, že chceme vnucovat naše hodnoty, ale chceme se dívat na vztahy, jak hluboké ty vztahy jsou, jak je můžeme dále prohlubovat, jak můžeme prohlubovat podporu, kterou poskytujeme různým státům v našem sousedství z hlediska materiální podpory, eh, jejich potřeb a podle eh, principu more for more, více za více. Podívejme se, jaké jsou hlavní zdroje eh, egyptského rozpočtu a je to vlastně postupná regrese, když se na to podíváme z matematicky. Je to prostě seřazená řada čísel. První věc je samozřejmě příjmy z cestovního ruchu. A i když dnes eh, se říká, že dnes je eh, v Egyptě 30% turistů z toho eh, počtu, které tam bylo dříve. No já myslím, že to, eh, i to je, číslo je nadsazené. Já netvrdím, že to, jsou to jenom 3%, ale ujišťuji vás, že 30% to rozhodně není. Je to mnohem, eh, mnohem méně. Eh, můžeme se říci, že Eh, v telefonu jeden ředitel eh, hotelu řekl, mám dnes šest hostů ve svém hotelu na 700 pokojů v tom hotelu. To je informace, kterou eh, jsme dostali. No, já tady nechci samozřejmě dělat nějakou reklamu. Tato čísla opravdu se nesmírně snížila počty turistů v Egyptě. Druhý zdroj příjmu od 7 až 8 milionů eh, egyptianů, kteří žijí v zahraničí. I tady eh, tato, mm, toto číslo se velice snížilo kvůli tomu, k čemu došlo v Líbii. To je realita. A za druhé, když vezmeme v úvahu, eh, jak je nejisté, co se děje v Egyptě, tak prostě egyptiané v zahraničí ehm, Eh, snižují eh, množství peněz posílaných do Egypta. I u nás, eh, v naší zemi, to mohu konstatovat. V Portugalsku, prosím, nikde mě necitujte. Dále otázka Suezského kanálu, tedy poplatky za průjezd Suezským kanálem. To je další, třetí zdroj. To je jediný zdroj, rozpočtu, který se prakticky nemění, neklesá. Oproti předrevoluční době a je dnešní příjem zhruba stejný. Všechno ostatní se velice snižuje. Jakoby e, každé následné číslo je polovinou předchozího čísla v průběhu času. Dále je to vývoz plynu. Já vám nemusím připomínat, že ropovod, který vede do Jordánska a do Izraele, byl eh, poškozen výbuchem, takže tyto příjmy z ropovodu také nejsou. A já chci říci, že Egypt je eh, bez pochyby přes všechny tyto problémy zemí, kde je dobré být politikem. V zemi, kde je 80 milionů lidí, kteří Eh, počet obyvatel roste o 1,2 až 1,3 milionů ročně. Takovým lidem určitě poskytnout veškerou infrastrukturu, zdravotnictví, školství, byty, to opravdu je velice obtížné. E, tím spíš, když nesedíte na milionech barilů nafty, ropy. Takže s těmi hlavními zdroji, které dávají e, peníze do rozpočtu a s e, nárůstem nezaměstnanosti, tak se obávám u všech těchto revolucí, že během krátkého období lidé si začnou říkat, když to vezmu všechno dohromady, tak mě vlastně bylo líp předtím a jistě musíme stále kritizovat tu situaci předtím. jak pro eh, armádu, tak i pro většinu v parlamentu, a tady hovořím prakticky výlučně o muslimském bratrstvu, Stále ještě je pro ně čas, aby se rozhodli, jaký druh společnosti chtějí rozvíjet ve střednědobém výhledu, jakou ústavu chtějí vypracovat a jak chtějí tuto ústavu eh, opravit, upravit. To je velice důležité aby to pak eh, schválilo referendum nebo nějaký postup, který by umožnil lidem ovlivnit, eh, jaký druh společnosti chtějí mít. Já v tuto chvíli jsem určitě zklamán eh, revolucí, ale stále ještě doufám, že se věci mohou změnit eh, ve prospěch egyptského lidu. Děkuji. Děkuji, pane Davide. A děkuji vám také to, že jste zdůraznil hospodářskou situaci a vývoj. Budeme pravděpodobně potřebovat Eh, o 10 minut víc, protože jsme začali s 15-minutovým spožděním. Nyní bude mít slovo paní Nacira Bulhu, eh, vedoucí oddělení pro eh, Blízký východ Evropské služby pro vnější činnost. Prosím, máte slovo. Um, thank you. Um... Děkuji. Z hlediska Evropské služby pro vnější činnost bych k tomu ráda řekla, že většina eh, komentářů a obav, která zazněla v naší dopolední dopravě, do, eh, rozpravě, eh, je správná a že se s nimi stotožňujeme. Pokud jde o hospodářský výhled, domníváme se, že Egypt v tuto chvíli prochází velmi obtížným procesem demokratické transformace Samozřejmě, že eh, je to dáno nouzovým stavem, který stále ještě platí, vojenským soudem, který eh, odsuzuje civilisty, zásahy proti nevládním organizacím v Egyptě eh, a především proti těm, kteří jsou, které jsou podporovány zvenčí. Pojďme začít tím posledním bodem. Zásahy proti nevládním organizacím. To je velmi znepokojivá situace. Pozice Evropské unie k tomuto bodu je zásadní povahy v tom smyslu, že podpora svobody schromažďování je pilířem demokracie a e, nevládní organizace jsou motorem transformace Situace v Egyptě je pro nás v tuto chvíli nepřijatelná. My jsme různými způsoby vyzývali egyptské orgány, aby napravili tu situaci, aby učinili přítrž takovým praktikám, aby tedy nezasahovali proti nevládním organizacím a drželi se mezinárodních standardů. Je to podle našeho názoru absolutní priorita ve vztahu k, Egyptě, k Egyptu. Evropské, evropská velvyslanectví v Káhyře se mobilizují a jsou za jedno. Snažíme se postupovat koordinovaně, snažíme se vytvořit jednotnou frontu, neustále zmiňovat tuto otázku ve vztahu k egyptským orgánům. Pan Bernard Delon, speciální vyslanec Evropské unie v Egyptě se těmito otázkami dnes zabýval, zmiňoval je. Konají se nejrůznější jednání na nejvyšší úrovni eh, s nejrůznějšími eh, aktéry v rámci egyptské společnosti, eh, tak aby mohlo být toto téma neustále zmiňováno a řešeno a doufejme, že v nejbližších dnech tedy dojde k nějakému vývoji, protože se eh, také další zásahy očekávají. Jsme zároveň v kontaktu s americkým ministerstvem zahraničí, které sdílí naše obavy. Tyto zásahy, ano, eh, Americké nevládní organizace jsou tedy předmětem těchto eh, zásahů, ale týkalo se to i jiných nevládních organizací, to bychom měli mít také na paměti. Pokud jde o volební proces, tak eh, se stotožňujeme s tím, co tu zaznělo. Celkem za to to proběhlo hladce, ale byly tu určité nedostatky. My samozřejmě nemůžeme spochybňovat výsledky voleb, Připravujeme se na kontakt s orgány, e, angažovanost, účast, to je to klíčové slovo, které je v tuto chvíli důležité. My jsme bohužel nebyli schopni pozorovat ten e, proces voleb, protože tu nebyla e, komplex, komplexní pozorovatelská mise, ale díky místním organizacím se nám to podařilo alespoň částečně a kromě toho jsme tam měli pozorovatele z diplomatických kruhů. Pozorovali jsme tedy ten postup voleb co možná nejtěsněji, nejdůkladněji a náš závěr je ten, že by tedy Egypt měl získat občanskou vládu co možná nejrychleji a velmi se tedy eh, těšíme na to, že vojenská rada v tomto ohledu dostojí svým závazkům. Ráda bych se stotožnila s tím posledním příspěvkem, který hovořil se zhoršováním hospodářské situace. Mezinárodní finanční organizace, investiční banky hovoří o tom, jak bychom tedy mohli dostat všem potřebám, které, se, které jsou eh, tady velmi naléhavé. Víte, že Egypt tady vyjednává s Mezinárodním měnovým fondem o, jakémsi, o jakési dohodě a řešíme také to, jak, eh, jaký postoj můžeme zaujmout k zásahům proti nevládním organizacím, jak se můžeme postavit eh, k celé té otázce dodržování základních práv a principů. Ano, Nová evropská politika sousedství eh, se snaží tyto principy více aplikovat. Eh, nerespektování základních eh, práv a svobod samozřejmě bude mít politické dopady, to se snažíme mít neustále na paměti. Děkuji a nyní se přihlásili dva kolegové. Dobře, jsou možná ještě další, paní kolegyně Brandna, ale nyní paní de Kaiser, prosím. Merci, je vais essayer d'aller vite. Děkuji, já se pokusím to říct rychle. Eh, v prvním bodě bych chtěla říct, že mě šokovalo dozvědět se, co se stalo na daci Konrada Adenaura. To je opravdu šokující. Je to samozřejmě symptom něčeho. A chtěla bych navrhnout kolegům, protože to je eh, otázka humanitární naléhavé situace v Egyptě příští týden, eh, měli bych mělo to pokrývat hlavně ty poslední události eh, na tom sportovním utkání, ale já myslím, že bychom to mohli tady ještě zohlednit i tuto situaci dace a tím by se reagovalo opravdu velice rychle. Za druhé, eh, Mario, já s vámi souhlasím, eh, co jste řekl o výsledku muslimského bratrstva od vítězství Hamasu v Palestině už před několika lety. Vlastně eh, tam také byl eh, volební proces velmi demokratický a ukazuje se, že tady nastoupil určitý trend, který se generalizoval. Eh, podobně jako vy, mě udivuje výsledek AINO. Když jsem byla v Sudánu v loňském roce na severu Sudánu, byla jsem tam několik týdnů, tak se tam hodně mluvilo o tom, a myslím, že to byla taková taktika nebo strategie uh, Bašíra. Hovořilo se o uh, pronikání salafistů a eh, že mají k dispozici hodně peněz. Čili oni doslova si lidi kupovali. Chtěla bych vědět, jestli v Egyptě eh, v této situaci eh, došlo ke stejnému jevu. Není to ostatně příliš daleko od Sudánu. A už na závěr jenom řeknu, eh, zda se ví, jak hlasovali členové armády. No, já vím, že teoreticky by se to vědět nemělo, ale ono v praxi to možná někdo dokáže odhadnout. Děkuju. Děkuju a vidím, že přicházejí kolegové ze slyšení o Rusku. Eh, Potřebujeme ještě trošku času, ale už brzo skončíme. Gracias. Yo también quiero apoyar. Také já bych chtěla podpořit to, že tady v parlamentu eh, přesně zjišť, máme zjistit, co se stalo s nadací Konrada eh, Adaneura. Jak eh, to řekla Veronik, eh, to je opravdu symptomatické. Takov, takový proces se tady rozvíjí, který nás vede zpět. A také to, co říkal pan kolega Ahmed Samih, na parlamentním eh, zasedání eh, mediteránního parlamentu eh, v Římě. Já sama jsem z Andaluzie a velice mě zajímá, jak probíhá proces demokratizace v Egyptě. Tak já bych vám ráda řekla, že po té informaci, kterou jsme dostali, můžeme říci, že po mnohem násilí, mnohých nepořádcích, se vlastně by dalo říci, že někteří mohou eh, takto odůvodňovat eh, větší moc v rukou armády. A mm, taky bych řekla, že i u salafistů je to trošku riskantní eh, situace. Eh, oni nepřispívají k tomu, aby tam byla demokracie, jak jsme my doufali. A tento proces, který nejenže eh, nevede dopředu, ale naopak může vést poněkud eh, zpět, ten může poškodit i muslimské bratrstvo. Může to mít pak dále ještě dopady na jiné Eh, islámské politické strany třeba v Turecku, v Tunisku a v dalších zemích, které eh, snad chtějí směřovat k demokracii. Je to těžká situace, ale závisí na tom, jak se projeví demokratická opozice. A nezdá se, že se tady nějak eh, strukturuje demokratická opozice. Jak tedy přispět k tomu, jak probíhá reforma ústavy. Bylo by přece eh, absurdní, aby tady eh, byla přijata ústava, která by byla čistě demokratická v našem slova smyslu, když vidíme, že 71% poslanců jsou eh, islámsky zaměření. Bude to islámská Eh, ústava. Čili bylo by dobré vědět, jak eh, se pokusit přispět k přijetí demokratické eh, ústavy. Máme tady přece všechny ty mladé lidi, kteří manifestovali na náměstí Tahrir Eh, byla tady celé to násilí. Tady přece toho všeho je možné nějak využít, aby se strukturovala demokratická opozice vůči těmto muslimským stranám eh, a nakonec i vůči eh, síle armády. Já myslím, že ten proces je nějaký velice pomalý, protože tady vůbec se <clears throat> nerodí nějaká demokratická opozice. Děkuji, prosím další. Paní Brantner. Děkuji. Děkuji také panelistům a panu Geroldovi za jeho jasná slova. Já bych se chtěla zeptat k ústavodárnému procesu, jak to je, protože byli zvoleni poslanci, ale do toho ústavodárného procesu se zapojí jenom někteří, nebo možná nikdo. Dá se už nějak říci, jak to bude vypadat a jak to bude vypadat i ze strany nějakého hledání vnější podpory, pomoci, nějakých dobrých rad. A existuje možnost, že když vy říkáte, pane Dvorkine, že to, to opět odehraje bez nějakého širšího participačního procesu, tak máte pro nás nějaký typ, jak bychom mohli pomoci aniž by to vzbudilo pocit, že e, se Západ nějakým způsobem vměšuje? Já si myslím, že to bude docela důležitá věc, takže otázka zní, jak můžeme ten proces podpořit, co už se děje a co by se mělo ještě naplánovat. Děkuji. Děkuji vám. Nyní jsme skutečně v časovém, časové tísni. Poprosím pana Samiho, aby krátce zodpověděl na ty otázky a také pana Dvorkina. A e, je tedy možné, abyste krátce odpověděli na otázku přímo paní Brandne? Je to takto možné? Dobře, tak děkuji. Nejprve o aktivistech eh, z nevládních organizací, které, kteří nejsou egyptiany. To je eh, velmi vážná věc. Eh, mohou tedy podle egyptského trestního práva čelit trestu odnětí svobody ve výši 5 až 6 let. A pokud tedy odejdou, tak mohou přesto dostat trest odnětí svobody mezi rokem a pěti lety. Je to tedy volání po eh, intervenci přímo od SCAFu. Eh, SCAF to je totiž organizace, která prostřednictvím eh, Ministerstva pro mezinárodní spolupráci Eh, tedy zahájila celý ten proces zahajování eh, proti nevládním organizacím. Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou tento parlament musí dát najevo, je eh, věc paní Penujeho. Já nevím, jestli, pan, jestli Evropský parlament má v tomto ohledu dostatečné kompetence, ale myslím si, že pokud by tato dáma obdržela evropská víza nebo víza pro vstup do Evropské unie, tak by to bylo jasné gesto. A samozřejmě, že to velmi ukazuje, jakým způsobem Evropská unie může na tyto záležitosti reagovat. Druhá věc, salafisté eh, a tyto záležitosti. Armáda eh, nemůže v Egyptě volit. Je tu tedy jasné spojení mezi salafisty, eh, muslimským bratrstvem a armádou? Odpovězní ano. Pan Mario David již řekl, že Egypt má mnoho plynu, ale egyptiané mají velké potíže, pokud jde o domácí dodávky plynu. Jediná organizace, která kontroluje plyn, je vláda. Nicméně salafisté, to znamená představitelé různých oblastí, mají přímý přístup k plynu. To znamená, že mají tady těsný vztah a mají zároveň těsný vztah tedy eh, eh, k obyvatelstvu a mohou si eh, velmi levně zajistit volební hlasy v budoucích volbách. Nedoporučoval bych, aby Evropská unie nějak vstupovala do toho ústavotvorného procesu. To pravděpodobně nepomůže nikomu jinému, pouze islamistům. Doporučil bych pouze jednu jedinou věc, a sice Podívejte se, jak to v Egyptě funguje, podobně jako v, Alžír, v, v Alžíru v 90. letech anebo eh, v Turecku. Dobře, to by bylo všechno. Děkuji vám všem za veškeré prezentace. Samozřejmě, že se tomu budeme i nadále věnovat. Budeme to kontinuálně monitorovat na základě všech informačních kanálů, které máme. Další bod bude projednáván in kamera, to znamená, že prosím všechny ostatní, aby odešli. Budeme diskutovat eh, otázky týkající se Ruska. Eh, ti, kteří tady nemají oprávnění zůstat zde na jednání in kamera, by eh, v tuto chvíli měli opustit sál. Děkuji.